moving, moving. my house all summer, but that's fine. Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous invite. Dámy a pánové, vážení kolegové, posaďte se na svá místa, prosím. Zahájíme zasedání našeho výboru po prázdninách. Já jsem rád, že vás všechny vidím po letní dovolené. Věřím, že pro všechny z vás byla letní dovolená příjemná, aspoň tak soudím podle toho, jak jste opálení, usměvaví. A rok, který nás čeká, bude z rozpočtového hlediska velice zajímavý příprava rozpočtu na rok 2017. A také otázka přeskumu. Velice čekáme na zprávu o tom, jak bude vypadat rozpočet pro eurozónu. Už od včerejšího odpoledne jsme na této otázce pracovali. Jsem velmi rád, že vás tady vidím. Seznámili jste se jistě s pořadem jednání. Je tam několik změn, především bod 6 a 16 jsou odložené. Bod 11 a 12 budou probrány v opačném pořadí, to znamená nejdříve 12 a pak teprve 11. A to tež platí pro body 13 a 14 také, nejdříve 13 a pak 14. Pokud je o bod 20, eh, to znamená eh, převody rozpočtu, převod prostředků. Budeme jednat o otázce bezpečnosti a proto bude tento bod projednán až jako poslední in camera. E, nejsou-li námitky, můžeme považovat e, tento pořad jednání za schválený. Nemám žádné zvláštní sdělení předsedy. Pouze chci říci, že na žádost předsedy parlamentu jsem e, cestoval 18. až 21. července do Palestíny, do Gazy. Eh, o, už pět let do Gazy nejel žádný člen parlamentu a navštívil jsem také před Jordánsko. Eh, zpracoval jsem zprávu z této cesty, je to na mých webových stránkách. Já jsem tam nejel, protože jsem předsedou rozpočtového eh, výboru, ale proto, že předseda Schulz si přál, abych tedy vykonal tuto cestu do Palestíny. Jistě jste si přečetli zápis ze schůzí 15. a 30 června a také 4. a 11. a 12. července. Nemáte-li žádné námitky, budeme považovat tyto zápisy za schválené. A je-li zpravodaj pro celkový rozpočet na rok 2017 připraven, mohu mu dát slovo. Ostatně je tady i pan Tarant a e, ten bude hovořit o návrhu rozpočtu na další oddíly. Prosím, pan Gajar. Äh, pane předsedo, děkuji za laskavá slova přivítání a připojuji se k ním. Doufám, že kolegyně a kolegové všichni strávili eh, příjemné léto a odpočali si. Ten odpočinek budeme potřebovat, protože druhý eh, půlrok letošního roku Eh, nám přinese eh, nebo od nás bude vyžadovat eh, mnoho námahy. Nevím, zdali rozpočet na rok 2017 k tomu takto patří, protože i právě jeho Eh, schválení nebo projednání eh, proběhlo v časové tísni a to znamená eh, mnoho změn. Když se podíváme, co je tam nového, jiného, tak musíme konstatovat, že změny, které Rada předložila oproti návrhu komise, se vnímají mm, skrovně, jsou mm, po skrovnu. To znamená, mezi komusí, komusí, komisí a radou ehm, eh, je eh, rozdíl eh, v řádu jednoho procenta, 1,3 miliard eur. O to se přeme a takže lze položit otázku, co to vlastně znamená. Já jsem si tuto otázku položil, když jsem získal pozici rady, která byla bezprostředně před letními prázdninami zveřejněna a moje první tiskové prohlášení obsahovalo výtku na adresu eh, rady, že dochází k oslabení nástrojů eh, boje proti eh, krizím, které přitom rada sama považuje za prioritní ve svých sděleních. Chceme-li, aby se Evropa starala o velké záležitosti a e, všechny instituce se shodují také na tom, že musí nám jít o růst a zaměstnanost, pak je oprávněné ty nástroje, které e, evropský rozpočet k tomu dává k dispozici, e, v co největší možné míře využít a rada ve svém seznamu priorit to také schvaluje. A pak v kategorii 1a přístupy komise ale eh, oklestila. A eh, ve všech institucích eh, Evropské unie jsme také zajedno v tom, že řešení migrační krize, která nás zaměstnává již dva roky velmi intenzivně, musí rovněž být prioritou a e, rada e, pak krátí nikoli v kategorii 3, což chápu, protože z toho e, mají členské státy nejvíc. Jednali se o zvládání uprchlické krize, protože tam jsou obsaženy všechny nástroje napomáhající vnitřní politice EU, ale krátí právě v kategorii 4, kde se jedná o boj proti proti příčinám eh, eh, přistěhovalectví a imigrace a to právě v období, kdy jsme návrh komise skutečně důkladně proskoumali i z hlediska eh, tlaku Turecka na eh, přístupová eh, jednání. Eh, proskoumali jsme to z hlediska toho, co vše eh, můžeme dělat pro zvládání politické krize. To považuji za stěží obhajitelné a myslím, že kolegyně a kolegové z rozvoje, pardon, z výboru pro rozvoj a také z výboru pro zahraniční politiku budou muset lecos vysvětlovat. My se tady přeme o málo peněz, Hovoříme-li se zástupci rady a pokud se poněkud otevřou, tak lze zjistit, eh, jaké jsou ty bojové fronty v rámci eh, formace rady a není to nic eh, překvapivé, není to ani nic nového, ale nutno zdůraznit, že jsou to právě čistí plátci, kteří trvají na té marži, zatímco eh, příjemci země mm, přijímající považují tyto marže za eh, nutné. A tím eh, podle mé politické analýzy se vlastně vysvětlení rady hroutí, protože radě přece nemůže jít o marže. Jaká je to krize, kterou přesto ještě neumíme zcela předvídat, ale pro níž eh, chceme vyhradit eh, částku ehm, kolem eh, jedné miliardy eur. Co by to měla, mělo být za krizi? V konečném důsledku jde o to, aby čistí pláci ušetřili o něco ehm, více peněz v rámci rozpočtu EU, než ehm, to komise plánovala. A když se když propočítám e, ještě jednou ty úspory a vlastně rozložím je na jednotlivé národní rozpočty, pak e, zjistím, že se skutečně jedná o e, nepatrné částky i pro Německo. Takže i ta argumentace eh, rady vytvářet marže pro nepředvídatelné okolnosti skutečně neobstojí, zejména když se podíváme na to, co vlastně je tam všechno seškrtáno. Když se na to podíváme v jednotlivostech, tak eh, nutno konstatovat, že Oni vlastně škrtají v rozpočtu a já bych v rámci argumentace navrhoval upřímnost, takže oni vlastně ten rozpočet eh, neseškrtali zcela. Eh, z celkového pohledu eh, je rozpočet větší než rozpočet roku 2016, ale dochází k tomu, že navýšení komise nebylo v plném rozsahu uznáno eh, s jednou jedinou výjimkou. Pokud si eh, vzpomínám, je to právě kategorie 4 a eh, právě tedy kategorie zahraniční politiky kde je vlastně ta částka nižší oproti roku 2016. A to je opětovný doklad toho, že ta argumentace o politických prioritách, které chceme implementovat, se obrací proti argumentaci eh, rady, ehm, která eh, chce pouze vytvářet eh, marže. To znamená, my nemůžeme, jak se v Němčině hovoří, ehm, krávu ehm, dojít a současně utratit. To znamená naplňovat politické principy a současně vydávat na to méně finančních prostředků, jak si to některé členské státy usmysleli. Takže eh, takto i vypadá pracovní dokument, který jsem eh, vypracoval v uplynulém týdnu a také eh, vám bude rozeslán, pokud jde o hodnocení pozice rady. A když pak z toho usuzují na politické důsledky, které bychom společně měli vyvodit, jak navrhují, tak vás asi nepřekvapuje, že navrhují, a to v souladu e, s tradicí mých předchůdců, abychom návrh rozpočtu komise mm, vrátili k rubrice 1a nebo okruhu 1a, navrhuji využít celé marže a e, tedy dovybavit nástroje e, na růst a zaměstnanost a také vám navrhuji ty eh, využít marži pro nepředvydatelné okolnosti, abychom vyrovnali eh, ty škrty nebo ta krácení, eh, na kterých se Rada a Komise dohodly v rámci kategorie 1a na financování zahraniční a bezpečnostní politiky. A pak je zde ještě jeden bod, který o kterém můžeme diskutovat buď eh, eh, velmi eh, svorně, anebo ehm, kontroverzně, protože existuje jedna pilotní akce, která je navržena a také se těší podpoře z řad Evropského parlamentu, ale mm, vychází z německo-francouzské dohody. Je to pilotní akce, která má být zahájena v rámci tohoto rozpočtu a má sloužit spolupráci evropského eh, zbrojařského průmyslu a ze střednědobého hlediska má eh, stát eh, přibližně 90 milionů eur. Tato pilotní akce by spadala obsahově do kategorie 1A. A když se podívám eh, na ty eh, plánované objemy a srovnám je s jinými pilotními akcemi eh, navrženými parlamentem, tak si skladu tři otázky. První otázka a ty lze eh, diskutovat ve všech grémích Evropské unie. To iniciativa k eh, posilování vzájemné bezpečnostní a obranné politiky, posilování eh, evropského zbrojního průmyslu. Je to to, co Evropa v letošním roce potřebuje, nebo i příštím roce? O tom se můžeme bavit můj politický postoj je k tomu spíš zamítavý, ale já jsem přesto přeze všechno přístupen e, ke kompromisu. Další otázka, kterou si kladu. Jestliže dospějeme k takovéto politické dohodě, že bezpečnostní a obranná politika by eh, měly být určitou pákou, eh, která má posilovat eh, evropskou akceschopnost překonávání krizí a tak dále a mm, dospějeme k názoru, ano, toto chceme prosazovat, pak si musíme jako rozpočtáři položit otázku, jak to hodláme financovat. A nepřekvapí vás, že na tuto otázku, jak to financovat, e, nejsem zcela e, nakloněn postupovat podle toho, co jsem e, dosud slyšel, protože v podstatě se shodujeme v tom, že rozpočet už ani dnes není 100 eh, naplňovat eh, v uspokojivé míře eh, všechny cíle, které jsme si jako Evropská unie vytkli. A v této situaci vlastně přichází další politický cíl, další politická dohoda, iniciativa ještě nad rámec toho. Já jsem eh, členem Evropského parlamentu teprve od roku 2009, ale ta otázka, kterou pokládám, je, zdali si někdo z vás eh, vzpomíná, eh, že nová politická otázka nebo úkol, eh, který rada zadala komise, si vynucoval i eh, navýšení rozpočtu, já eh, nikoli. A proto moje předběžná odpověď je ano, můžete to vše učinit, ale my máme finanční nástroj členských států na obranou a bezpečnostní politiku, který funguje mimo Evropský parlament. A já nejsem ochoten Eh, tuto pilotní akci vnímat jako eh, vstup eh, do eh, určité nové politické oblasti, která je teprve na začátku, protože další akce budou následovat, takže já nejsem ochoten takovouto politickou iniciativu nad rámec tak jako tak napjatého rozpočtu podpořit. Hovoříme-li o finančních objemech, tak je to zvladatelné pilotní projekty v kategorii 1A musí musíme eh, skutečně eh, omezit, nebo bychom museli omezit, nebo dokonce zrušit, abychom dokázali naplňovat tuto novou politickou akci. Otázka je, chceme to, protože to bude teprve eh, začátek a diskutujeme eh, tady o střednědobém finančním rámci a můžeme také říci, dobře, členské státy, chcete-li, abychom těsněji spolupracovali v bezpečnostní a zahraniční, respektive obrané politice, a to asi chcete k tomu, ale patří i posilování evropského zbrojního průmyslu. To má samozřejmě eh, i určité eh, politické argumenty, průmyslové argumenty k ním se mohu připojit, ale stávající rozpočet eh, není dostačující na to. A eh, je nutno skutečně eh, takovéto vážné politické akce Eh, zvážit a eh, musíme si uvědomit, že s tím máme určitý problém s financováním, nikoli principiálně obsahově, ale z hlediska eh, finančního. Takže musíme se vždy předem umět dohodnout, jestli se do toho pustíme nebo ne. Pokud se nyní do toho pustíme, respektive pokud nyní k tomu přistoupíme a svolíme, pak takovéto iniciativy nikdy nezastavíme a nikdy nebude finančních prostředků dost. A proto navrhuji tuto eh, eh, iniciativu, tuto akci, pilotní akci eh, promyslet a zvážit, jak by se to dalo financovat mimo rozpočet Evropské unie. A pokud rada dospěje k názoru, že na to má prostředky nebo zdroje, ale z jiných eh, měšců, tak eh, budíš. Děkuji. Rubrika, eh, tedy okruh 1b. Já chápu, že mnozí z vás se vyděsili, když uviděli čísla komise. Protože pokud jde o regionální politiku, tak ve srovnání s rozpočtem na rok 2016, tam se to musí snížit o jednu čtvrtinu a to je tedy opravdu síla. Takže eh, předtím, než se eh, pustíme do analýzy těchto čísel a jejich eh, měnění, tak si musíme jednu věc uvědomit. Zodpovědnost nesmíme hledat v Bruselu. Je tady situace, kdy v mnoha členských zemích i tedy eh, v rámci eh, za rok se nepodařilo v novém období operativní eh, programy předložit do Bruselu v takové podobě, aby to komise mohla schválit. Takže když operativní programy nejsou v podobě, kde by bylo možné je schválit, tak má malý smysl na tyto programy vyhrazovat peníze. To znamená, eh, že my vlastně nikomu eh, nesebereme peníze z těch národních obálek, které jsou určeny na střednědobé období. Jsou tady částky, které jsou tady připraveny pro členské země, ale musí být vynakládány na základě operativních programů, eh, které odpovídají politickým úmluvám a pravidlům, které tady existují. V této souvislosti bych vás chtěl naléhavě požádat, aby všichni, kterým velmi vadí tato čísla, aby si promluvili se svými vládami doma o tom, jak operativní programy v jednotlivých zemích, ze kterých pochází, a, a, a ty, které byly tady v komisi schváleny, tak jak to s nimi vypadá? Protože já vím od vysokých úředníků komise, e, že je tady velká obava, v souvislosti s tím, že tyto programy ještě nejsou schopny schválení. A vaše politická fantazie bez pochyby stačí na to, eh, co v souvislosti s dalším střednědobým eh, rámcem na nás čeká v tom příštím střednědobém rámci. Jaká tady bude vedena diskuze mezi členskými státy, až nebo pokud situace v tomto eh, období je taková, že členské státy ve velmi dlouhém období nejsou schopny předkládat eh, programy eh, v takové podobě, aby to bylo možné schválit v Bruselu. To může znamenat konec regionální politiky v té podobě, jak ji známe dnes. A to si nepřeji. To vám říkám naprosto otevřeně. To ovšem znamená, že Eh, nám nepůjde zas až tak o to, abychom měnili ta čísla v rozpočtu, protože eh, já si myslím, že není moudré, abychom řekli, že my tam eh, zkrátka na tyto linky dáme více peněz, když nám komise říká, že neví, jestli v roce 2017 ty peníze budou zapotřebí, protože počet těch operativních programů, které by bylo možné schválit, nestačí. Eh, já bych to nepovažoval eh, z hlediska rozpočtu za moudré. Obsahově mám velké obavy o regionální politiku, ale eh, tuto, toto diskuzi musíme vést někde jinde a ne v rámci vyjednávání o rozpočtu. Byl by to pouze symbol, nic více a z pohledu rozpočtu by to byl problematický symbol. Ovšem ty škrty, které naplánovala rada, ty nejsou uh, rozumné, nejsou odůvodnitelné. Já si myslím, že komise 1B eh, dobře zanalizovala na základě těch operativních programů, které jsou předloženy a které musí být financovány a proto také navrhuji, abychom v této oblasti se vrátili k návrhu rozpočtu. I v okruhu 1b, v, v okruhu 1b je také iniciativa pro zaměstnanost mládeže a komise, můžeme se tady eh, ještě zeptat pana Brézy, zda již existuje konkrétní termín, eh, kdy se tak stane, ale komise nám v blízké budoucnosti předloží hodnocení dosavadního průběhu eh, iniciativy, Evropské iniciativy pro mládež. A zatím to vypadá tak, že poté, co byly vytvořeny struktury a poté, co ten nástroj začal být využíván, a tady mám na mysli samozřejmě Itálii, Eh, takže od té doby eh, se objevily opravdu pozitivní výsledky. To by znamenalo, že politická argumentace, která minulý rok, eh, když Rosé Mario Fernández vyjednával o našem rozpočtu, tak tedy ta argumentace byla velmi dobrá když říkal, že tento rok budeme mít odpověď na tu otázku, jestli ta iniciativa je přínosná, že to budou pozitivní odpovědi. Ano, je to tak. Tady tedy vidíme takové, eh, takovou světlou věc, pokud jde o naše očekávání, o to, co nás čeká. Ale eh, pokud to hodnocení komise bude pozitivní, tak bychom to měli zohlednit v rozpočtu tím, že dáme k dispozici příslušné prostředky. A pokud eh, rada sama eh, ještě věří na své vlastní priority, pokud jde o růst a zaměstnanost, tak eh, tomu ani vlastně nemůže odporovat. Navrhuji, pokud jde o okruh 2, abychom se vrátili k návrhu rozpočtu. A souhlasím také s tím, Eh, že eh, contingency margin bychom měli kompenzovat eh, a měli bychom tam mít asi 300 miliard euro v rezervě, abychom mohli financovat změny, které bychom chtěli provést v oblasti zemědělství v říjnu. I když tady již přichází určité informace komise, a komise, ta už má tady e, větší představy než my. E, okruh číslo 3, to je něco, čeho se rada v podstatě dotkla nejméně, nejméně to změnila. A tady je rozpětí velmi nízké a mají tady škrty v oblasti kultury, výměných programů, kreativní Evropy. A to tedy mě příliš nenadchlo, eh, když jsem viděl tyto priority rady. Pokud jde o okruh 4, k tomu jsem se již trochu vyjádřil, tady bych se také chtěl vrátit k návrhu eh, rozpočtu a využít marži tedy rozpětí. Samozřejmě otázka je, kde přesně to uděláme, to je k diskuzi, ale máme tady například prostředky na potírání příčin uh, imigrace. Um, potom je tady uh, ten nástroj pro Turecko. Um, to je ke svážení, ale eh, já si myslím, že rozvojovou politiku Evropské unie té se nemůžeme prakticky vzdát, ani eh, je eh, silně seškrtat. Z žádného důvodu. Já se obávám jen toho, že tím, že to seškrtáme na jiných místech, tak bychom mohli prohloubit krize nebo je třeba i vyvolat. A sice na jedné straně pomůžeme nějaký problém vyřešit a na druhé straně nějaký jiný zapříčiníme. A dále bych navrhoval, abychom ve všech rozpočtových kategoriích se vrátili k návrhu rozpočtu a v okruhu čtyři v souladu s tím, co jsem právě nadnesl, zvýšili platby, abychom závazky a platby dostali na stejnou úroveň. To je má stručná analýza, nebo možná i poměrně zlouhavá analýza, když se podívám na hodinky. Eh, analýza toho, co nám předložila Rada. Jsou to takové mé první úvahy k rozpočtu na rok 2017 a nyní se samozřejmě již těším na vaše komentáře. Merci, monsieur No, děkuji, pane zpravodaji. A ještě pan Tarant, než dáme slovo členům výboru, kteří by chtěli reagovat Eh, dáme slovo ještě panu Tarandovi k dalším částem rozpočtu. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Eh, má analýza není tak dlouhá, eh, protože má můj úkol je tady mnohem menší než úkol pana Gajera. Mám jen čtyři poznámky, čtyři hlavní body, které bych vám teď chtěl předložit. Já vím, že rada si dělá starosti, že rozpočet Evropského parlamentu nedosahuje 5% eh, redukci na pracovníky od eh, místo eh, předsedů, od generálního tajemníka. Slyšíme, co se odehrává. A při nejmenším mě přesvědčili, že to problém nebude. Pak tady máme určité nejasnosti s plány, které se týkají eh, výboru regionů a Evropského hospodářského sociálního výboru. A tady opět pan generální tajemník Vele ujišťuje, že předchozí dohody budou dodrženy. Já bych ještě rád zopakoval, že si myslím, že Evropský parlament a tyto dva výbory mohou spolupracovat při plném eh, sdílení svý, svého zázemí. A není nutné tady eh, vést spory o to, zda se započítali tam či onám posty osmi osob. Dále je tady Evropský soudní dvůr. Tady rada eh, obzvláště provedla velké škrty pokud souhlasí členové výboru, kladu si otázku, zda je to dobrý postup. Je to opravdu směšné, že rada kritizuje náklady soudního dvora, když si všichni dobře vzpomínáme, že Evropský soudní eh, dvůr žádal o sedm dalších eh, soudců, ale rada řekla, že každý Eh, každá země musí mít svého soudce, takže to je opravdu podivný postup. A konečně je tady další téma, které bude třeba prodiskutovat. Naši kolegové v AFETu. A já jsem si jistý, že eh, pánové novináři z Velké Británie by nazvali těžkými váhami, když jde o pana Elmara Bruka nebo pana Frostata. Tedy chtějí vytvořit eh, velké rezervy v rozpočtu pro Evropskou službu pro vnější činnost. A i když tady vidím opodstatněnost, tak bych řekl, že v rozpočtovém výboru musíme opravdu pracovat usilovně, abychom našli určité návrhy či pozice, které jsou přijatelné pro všechny strany zúčastněné. Ano, tak tedy to jsem chtěl uvést, abych nastínil, jaké možné problémy se mohou objevit především tedy to při stanovení konečné pozice Evropského parlamentu a pak následně při dalších jednáních. Hm, uvidíme, co je možné s tímto udělat. Děkuji. Děkuji, pane Tarande, a dávám slovo pana, panu Miresanovi, který je první na seznamu. Děkuji vám, pane předsedo. E, tady mám také určité poznámky, které se týkají návrhu na rozpočet na příští rok. Především dostali jsme návrh rozpočtu od komise a zjistili jsme, že je to velmi napjatý rozpočet, který byl vypracován za velmi obtížných podmínek, kdy eh, musíme zajistit především financování tradičních politik EU, eh, především politik, které vytvářejí eh, trvale udržitelný rozvoj, pracovní místa a která řeší urgentní otázku migrantské krize uprchlické krize. Ano, je to velmi napjatý rozpočet, ale my tedy eh, také chápeme, co udělala rada s dalšími škrty v červenci. Když se podíváme na ty škrty, které udělala rada v 1a, tak konstatujeme, že to eh, neod, eh, nevyjadřuje priority Eh, víceletého finančního rámce, které je třeba používat tyto prostředky pro vytváření pracovních míst a pro eh, trvale udržitelnou podporu hospodářského růstu. Dále rozpočet eh, byl ovlivněn vytva, v, v, spuštěním tedy FSI a také to bylo mnohokrát již zdůrazněno dříve. Když jde o 1B, pak to řekl také ostatně před chvílí již um, hlavní zpravodaj, že tady uh, z více než 20% se škrty týkají právě 1B, tedy těch um, závazků. My jsme se rozhodli, že budeme komisi žádat o další vysvětlení a čekáme uh, je tady čekáme ta vysvětlení na meziinstitucionální schůzce. Potřeby plateb eh, z předchozího víceletého finančního rámce ukazují, jaké asi budou potřeby. A my předpokládáme, že se to během příštího roku všechno urychlí, že bude potřeba více peněz pro platby. A je zcela jasné je, že budeme potřebovat přesnější odhad od komise eh, zítra také podle odhadů, které poslali členské státy do Evropské komise v poslední době. Protože je tady především riziko, že se opět eh, tady budou hromadit eh, nezaplacené platby, neprovedené platby. Je tedy nutné jasně eh, zabránit poklesu důvěryhodnosti EU. E Dátázka iniciativy zaměstnanosti mladých. Také se o tom zmínil hlavní zpravodaj v před chvílí. Tady je třeba pracovat podle pozice parlamentu v naší zprávě o přeskumu víceletého finančního rámce. Je to záležitost, která stále pokračuje a která potřebuje financování v rámci VFR. A je jasné, že vše, co je napsáno ve zprávě parlamentu od pana Olbrichta a pana Toma, to vše vyjadřuje eh, politické priority parlamentu a musí to tudíž být zohledněno v rozpočtu na příští rok. Eh, pokud jde o okruh dvě, tady je jasné, že se tady projevují škrty rady a je třeba vrátit ty sumy na úroveň, kterou navrhla komise. Musíme přece zajistit potravinou bezpečnost všude v Evropě a pokud je o balíček, který předložil komisař Hogan minulý týden, 500 eh, milionů eur, já to podporuji ale je třeba tuto věc vyjasnit s komisí. Komise by nám možná mohla vysvětlit, jak přesně velký dopad to bude mít na rozpočet v příštím roce. Okruh 3. Tady jsou ty stropy příliš nízké. To víme, také jsme to jasně vyjádřili v přeskumu víceletého finančního rámce. A je to věc, kterou bude třeba řešit v rámci přeskumu víceletého finančního rámce. Tolik tedy z mé strany a děkuji, pane předsedo. Děkuji. Pan Maňka. Děkuji, pan předseda. Děkuji, pane předsedo. Souhlasím s analýzou, kterou předložil Jens Geier a také s tím, že škrty rady na rok 2017 nejsou tak výrazné, jak tomu bylo v předchozím roce. To je pozitivní, ale v každém případě některé škrty mají negativní dopad na plnění našich vlastních strategických cílů na projekt Evropa 2020, které jsme si Rada i parlament společně vytkli. Například Eh, Horizont 2020, ITER, eh, financování malých a středně velkých podniků. To vše má dopad na růst a zaměstnanost. Chci se eh, zeptat, pokud Rada bere finance určené na naše klíčové cíle, zda to dělá na základě analýz dopadů, tedy jaké to bude mít dopady na naše klíčové priority a zejména na růst a zaměstnanost. Dobrým příkladem je projekt Iniciativa pro zaměstnanost mladých. Eh, již v loni nám některé země říkali, že tento projekt jim přinesl obrovský efekt a ten efekt eh, činil více než, nebo zasáhl více než 80 mladých lidí, kteří eh, získali zaměstnání, ačkoliv tento projekt doběhl. Takže je to obrovský přínos pro růst a zaměstnanost. Přesto přeze všechno jsme nepovolili vytvářet závazky na rok 2016 a rozhodli jsme se letos hodnotit hodnotit. My jsme věděli, že ten projekt je špičkový, kvalitní, ale eh, po celý rok jsme eh, jej hodnotili, přičemž eh, mnoho zemí provedlo hodnocení již v loni, ačkoliv to není složité. Tak to trvalo celý rok. To je dobrý příklad toho, že jsme nepostupovali manažersky, abychom ponechali peníze tam, kde je vysoký růst zaměstnanosti a pracovních míst. Pokud jde o ostatní instituce, instituce. Pan eh, eh, Tarant eh, se zmiňoval o našem cíli snížit počet zaměstnanců o 5 ročně. A tady opět otázka na komisi pokud některé, nebo v některých institucích snižují počet zaměstnanců, například tlumočníků, aby byl naplněn tento cíl, na druhé straně byli ti tíž tlumočníci financováni externě. Jaká je to potom finan, eh, filozofie? My jsme pouze způsobili to, že jsme dali menší jistoty externím tlumočníkům oproti eh, zaměstnancům. Ale otázkou je také, odkud se eh, našly peníze, nebo kde se našly peníze na financování externích tlumočníků. To znamená, že eh, v rozpočtu těchto institucí musely být jiné rezervy. Eh, my dnes eh, budeme za zavřenými dveřmi hovořit o přesunech, takže toto téma si nechám na později, ale Otázkou jsou i rozpočty Evropského parlamentu, totiž je záhoda. Když eh, budeme financovat eh, nutné eh, věci, například bezpečnost našich budov plus ochrana Evropského parlamentu, to je důležité, ale my šmahem ruky dokážeme nalézt miliony eur najednou někde, kde ty finanční prostředky byly uloženy umělým způsobem. A proto bychom si měli přiznat, že když už jsme v loni říkali, že tvoříme evropský rozpočet na rok 2020, 2016 a inflace bude několikanásobně nižší než eh, vedení Evropského parlamentu respektive administrativa Evropského parlamentu předpokládali a uvedli tam obrovské koeficienty. A nyní říkají, ušetřili jsme obrovské peníze, protože koeficienty byly vysoké a jsou tam desítky milionů eur navíc, které eh, tam byly zbytečně. A nyní budeme tvořit rozpočet na rok 2017, nebo tvoříme jej a měli bychom tedy si říci, abychom jej netvořili tak, abychom opět indexovali nafouknuté ceny energii, ale měli bychom indexovat reálné ceny, protože ty indexy byly eh, přepjaté již eh, v loňském roce, takže neměli bychom eh, indexovat již nafouklé ceny. A poslední věta v našem usnesení jsme schválili, že Evropský parlament bude tvořit eh, nebo sestavovat rozpočet Evropského parlamentu jednou za pět let, nejenom indexací, ale na základě skutečných potřeb. Takže eh, pojďme se domluvit, že na rok 2018 si řekneme mm, eh, tento rok jeden z pěti, kdy mm, uděláme rozpočet na základě skutečných potřeb, abychom odstranili deformace, abychom se odrazili od reálné základny pro další roky. Děkuji. Děkuji. Děkuji, prosím, pan Negresku. Děkuji, pane předsedo, a děkuji také zpravodaji za velmi eh, zajímavou prezentaci, s níž zcela souhlasím, ale současně musím poznamenat, že zdá se, že se vzdáváme, že akceptujeme to, co eh, dělá rada, s čím přichází její priority a také eh, její škrty a současně zapomínáme na komisi komise eh, předložila návrh rozpočtu eh, s eh, určitými škrty bez nových priorit, nových očekávání. My jsme zapomněli na Brexit a také jsme zapomněli, že jsme oddálili debatu o rozpočtu z důvodu referendu o Brexitu. Takže přicházíme s novými prioritami a to bych se chtěl, na to bych se chtěl zeptat. Nevidím je, nevidím priority Evropské unie ani priority Evropského parlamentu. A e, e, rád bych e, slyšel konkrétnější debatu o tom, co, čeho by měl tento rozpočet docílit. Pokaždé, každý rok diskutujeme o rozpočtu a jak pan Manka uvedl, uděláme určité drobné úpravy a pak končíme diskusi, hlasujeme a pak už nevidíme výsledky. Samozřejmě vím, že to cítíte stejně jako já. Diskutujeme s našimi voliči a naši voliči se ptají, kam tečou ty finanční prostředky a jaké jsou konkrétní výsledky. A já myslím, že musíme o těchto konkrétních výsledcích také diskutovat, protože máme různé rozpočtové položky, e, různé e, okruhy, ale musíme mm, o tom konkrétně hovořit. Skutečně věřím, že lidé mají velká a mnohá očekávání a konfrontují nás s nimi a současně komise e, pracuje a někdy za e, zavřenými dveřmi externalizuje evropský rozpočet a realizuje věci v těsné, e, v těsné souhře s radou. Takže zmiňujeme tady iniciativu pro mládež a tak dále. A Chtěl bych také zdůraznit nebo se zeptat na přípravné akce. Spravodaj se toho také eh, dotkl nevidíme výsledky přípravných akcí, například já jsem měl několik přípravných akcí schváleno, ale nic z toho, v uplynulých letech, ale nic z toho nebylo realizováno. Také jsme je tady eh, schválili, hlasovali jsme o nich. Eh, to tež se týkalo úpravy rozpočtu, mm, protože komise rozhoduje o tom, co chce a co nechce implementovat a jak je bude implementovat a za jakých podmínek. Takže já se domnívám, že tato debata o rozpočtu letos je velmi důležitá. Myslím, že lidé očekávají, očekávají, aby ta diskuse byla širší a skutečně bych chtěl eh, vidět eh, v našem výboru eh, rozsáhlou debatu mezi pravicí, levicí, slyšet různé pozice a ukázat našim voličům, že za něco skutečně bojujeme. Děkuji. Si, la droite, la gauche et, et le centre. Ano, levice, pravice a střed. Dávám slovo paní Toma. Děkuji vám, pane předsedo. Především chci poděkovat eh, našemu kolegovi Jensi Gejerovi za tuto první velmi podrobnou analýzu, se kterou já souhlasím. Ale chci také vyjádřit své hlubší zneklidnění, protože, jak řekl pan kolega Negresku, i přes eh, hlasování eh, ve Velké Británii i přes opakující se krize máme pocit, že v rozpočtové oblasti, a ostatně nejen v rozpočtové oblasti, eh, prostě nebereme v úvahu realitu. To je prostě popírání reality eh, ze strany rady. Myslím, že to prostě všechno pokračuje jako vždy jindy. Business as usual. Stále jsou tady nové požadavky na uh, Eh, další výdaje, další, na nové příjmy. A my se snažíme vlastně záplatovat jeden okruh na úkor jiného okruhu a vůbec nebereme v úvahu velké problémy a velkou krizi. No, prostřednictvím několika poznámek bych chtěla celou věc prokázat. Eh, okruh 1a. Otázka Eh, těch škrtů tady právě eh, eh, celou věc objasňuje. Reaguji na to, co řekl Jens. Pilotní akce v oblasti obrany. Ano, tady musíme hovořit o podstatě celé věci, ale předpokládejme, že souhlasíme s tou podstatou věci. V tom případě je třeba připomenout, že parlament vyjádřil velmi jasně určitý princip při hlasování o Eh, přeskumu víceletého finančního rámce v červenci a řekli jsme, že není možné mít další nové výdaje, aniž by tady byly nové příjmy, nebo aniž by bylo jasně řečeno, z které eh, oblasti převezmeme peníze, abychom je dali do té nové. V této věci musíme být neústupní. Požadavek rozpočtové odpovědnosti musí být dodržen ze strany rady. Stále k okruhu 1a, otázka zaměstnanosti mladých. A tady se opravdu zlobím. Především je tady princip, že je možné eh, zastavit určitou iniciativu, aniž by ještě byla věc vyhodnocena komisí, no to je velmi diskutabilní postup. Eh, přece eh, určitá eh, operace, určitá akce pokračuje do té doby, než dojde k jejímu vyhodnocení a pak je možné případně, případně věci pozastavit. Postupovat jinak, tak to je opravdu diskutabilní. Co čeká komise před tím vyhodnocením? Na co čekám? No, ono je to praktické eh, vlastně protahovat vyhodnocení, aby se tím pádem také odložily škrty v rozpočtu. Já chci říct si komisi, to už trvá příliš dlouho. Už velmi dlouho čekáme na to vyhodnocení, jako na Mesiáše. Okruh 1b. Já bych tady jen si byla mnohem přísnější než ty. Mnohem přísnější. Protože odmítám uvažovat o politice soudržnosti, že je tady odpovědnost pouze členských států. Proč to říkám? Jestliže je tady určitý problém s operačními, problémy, eh, operačními programy, jistě může tady být takový problém, pak o tom diskutujme. Řekněme, jaký problém tady je. Možná se to dá vyřešit na národní úrovni nebo na úrovni komise, ale v každém případě po třech letech jsme stáli ještě ve slepé uličce. I tady si kladu otázku, jestli to nakonec někomu takto nevyhovuje. Tedy komisi. Protože je možné ty peníze vzít z jiného okruhu. A já to říkám jasně. Nechci tady vytvářet obecné podezírání, ale když tady je určitý problém s programy, tak o tom diskutujme. A nechť komise řekne své. Já dokonce myslím, že tady je dvojí odpovědnost, protože myslím, že tady je i určitý problém spolufinancování ze strany členských států. To, že je méně výdajů v politice eh, soudržnosti, no tak to znamená, že tady je i problém spolufinancování. I o tom je třeba mluvit. Třeba se mýlím, ale diskutujme o tom. Aby to fungovalo, eh, musí být oba partneři, ale když to nefunguje, tak jsou tady taky oba partneři. Tak já myslím, že eh, spíše než EFSI je tady otázka regionální politiky a investování eh, Evropské unie. Je to první oblast eh, v investování. Jestliže toto nefunguje, pak nefunguje investování v EU. Tolik tedy aspoň v této fázi a musím zdůraznit své velké obavy. Děkuji. Prosím pana kolegu. Chair. Děkuji, pane předsedo. Jenom několik slov k tomu širšímu obrázku té naší situace. Já bych chtěl poděkovat oběma zpravodajům, panu eh, Kajerovi, panu Tarandovi. A za prvé, chtěl bych říci, že teď opravdu žijeme v naprosto mimořádné době a to znamená, potřebujeme mimořádná opatření a nic z toho tady nevidíme eh, v tom, co předložila rada. E, jedna noha už vysí nad propastí a členské státy stále ještě neslyší ten poplach, nevnímají ho. Takže to je opravdu velice znepokojivé a velmi politování hodné. Za druhé, uh, Je jasné nám všem, že pracovní místa a růst to je naprosto zásadní. Věda a výzkum, to je podmínka pro uh, růst a zaměstnanost. Migrace to je něco, s čím si také musíme poradit, musíme to řešit. A třetí věc, a to chci říci velmi eh, výrazně, protože já si myslím, že jsem jeden z ojedinělých hlasů v této věci a už nesouhlasím s některými předřečníky. Eh, číslo tři je obrana bohužel to nepřináší přidanou hodnotu. Není to příliš produktivní, ale je to něco, k čemu se budeme muset vrátit. Pamatujte na to, že jsem to řekl v srpnu 2016, protože to je něco, k čemu se vrátíme. A Eh, pak je tady něco, v tom, takže tady v tom ohledu je tam alespoň něco v tom, co předložila rada. A jinak celkově plně souhlasím s panem Gajerem v tom, že je politování hodné, že rada systematicky seškrtává návrh výročního rozpočtu, eh, návrh ročního rozpočtu, tak jak to předkládá komise, to je pouze důkaz smutného faktu, že členské státy i nadále žijí eh, v v popírání situace, tak jak řekla paní Toma. Je nepopiratelné, že tady je uh, opravdu velká krize, uh, existenciální krize a lékem na to je podle mého názoru více Evropy a nejenom trochu více Evropy, ale opravdu uh, Eh, pořádně ve velkém rozsahu mnohem více Evropy. A to se musí odrážet v rozpočtu, protože to je zrcadlo, které nám nic neodpustí. Neodpustí nám to, zda, když nevidíme situaci dostatečně jasně. Tady opravdu se musíme probudit. Evropa se zatím ještě neprobudila a my musíme využít náš hlas, abychom Evropu využili. Děkuji, pan Fernandez. Monsieur le président lugar, queria uh, felicitar uh, o relator, os relatores sombra. Za prvé bych eh, chtěl citovat zpravodaje i stínové zpravodaje, protože se mohu připojit k tomu, co řekli. Jsme na stejné lodi. Nezapomínejme, že to už bude čtvrtý rok víceletého finančního rámce 2014, 15, 16, 17, čtvrtý rok. Víceletý finanční eh, rámec by teď už měl být eh, prostě v té provozní rychlosti. To mně připadá jasné. A je tady jedna věc, kterou máme stále na paměti. Evropský rozpočet představuje zhruba 1% HDP tedy přečeno nikoli HDP, ale eh, hrubého národního důchodu, ne produktu. Takže eh, pokud jde o platby, tady eh, ovšem vidí rada pouze výdaje a vůbec se nezabývá závazky. Takže rok 2017 bude čtvrtým rokem víceletého finančního rámce. Když se to srovná s rokem 2016, tak to bude vlastně o 10 miliard méně. Rada je velmi spokojená, provádí škrty a navrhuje 0,89 eh, HDD. Tady se vlastně snaží eh, takto reagovat a nebere v úvahu výzvy, které nás čekají. 0,89 hrubého národního důchodu. Takže to opravdu eh, co nám říká komise prostřednictvím tohoto návrhu, že když eh, má o 10 miliard na platby méně, že to stačí čelit těm výzvám. A pak se uvidí, v roce 2017, jak už jsem to říkal, by už tady mělo vše fungovat, eh, už eh, by to měla být ta provozní rychlost eh, víceletého finančního rámce. A vlastně pak můžeme obvinit komisi, protože předložit návrh opravného rozpočtu, abychom zvládli závazky, tak to vždycky znamená více peněz. Takže to zase zaplatí občané a ztrácíme důvěryhodnost. Já myslím, že eh, bude nutné předložit opravný eh, návrh rozpočtu, protože bude třeba čelit problému plateb. Bude to problém, který se znovu objeví a to je třeba s tím je třeba počítat předem a zabránit tomu problému. Pokud je o priority, myslím, že je jasné, že rozpočet nemůže být v nesouladu s cíly Evropské unie, mít oproti cílům spoždění. Je tady otázka růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti malých a středních podniků, výzkumu, inovací. Ty by měly být eh, mezi prioritami. Otázka zaměstnanosti, to je pochopitelné a samozřejmé. Zaměstnanost mladých eh, musí zůstat prioritou. A musíme pokračovat eh, v boji proti nezaměstnanosti. Jsou tady určité určitá řešení pro tento problém. Je tedy třeba, aby komise zjistila, v čem se neuspělo, proč, co je odpovědností Evropské unie. Když něco nefunguje, je třeba klást stejnou otázku i členským státům, abychom věděli, jaké jsou tady návrhy a co je třeba dělat. Jedna věc je jistá. Nez, nezaměstnanost a otázka nezaměstnanosti mladých, to je věc, která se velmi liší eh, podle eh, věku. Eh, u mladých je nezaměstnanost dvakrát větší než u jiných věkových kategorií, takže tato nezaměstnanost zejména mladých je opravdu velkým problémem. Rozpočet EU a instituce EU by opravdu Měli eh, projevit, že jsou připraveny spustit akce na ochranu eh, občanů. Jsem si jistý, že se najede řešení. I když je pravda, Komise zaujala svou pozici, pak rada zaujala svou pozici a přitom právě tyto dvě instituce by měly být ambicioznější. Děkuji, pan Donaldo. Ano, děkuji, pane předsedo. Děkuji Jensi Gejerovi za prezentaci situace. Já spolu s ním konstatuji, že tady je opravdu ehm, ehm, dvojznačný postoj rady eh, vůči rozpočtu. Eh, všichni jsme tím eh, dotčeni Kritéria konvergence tady vlastně sterilizují vůli státu. Je třeba dále pracovat na této otázce kritérií konvergence. U zásadních otázek je samozřejmě tady okruh 1a, všichni o tom hovořili, otázka zaměstnanosti mladých. Tady je také třeba jasně projevit vůli pokračovat. Jistě čekáme na hodnocení, ale eh, tím, že čekáme na hodnocení, problém nevyřešíme. Je třeba tady v této věci trvat na pokračování. Otázka obrany, to je také důležitá otázka. Máme zájem na zpracování této otázky. Dnes eh, v oblasti obrany tady je právě Francie v první línii, samozřejmě se Spojeným královstvím, ale Spojené království se chystá odejít z EU, tak to vytvoří opravdu velký problém v obraně. Takže tady také o tom musíme přemýšlet. Strukturální fondy. Já přiznávám, že eh, tady se také hněvám v této otázce, protože strukturální fondy to je přece vazba mezi Evropou a obyvatelstvem. Jestliže budou eh, strukturální fondy klesat, také se oslabí tato vazba s obyvatelstvem. Myslím, že se věci příliš komplikují při platbách ze strukturálních fondů. A to odrazuje celou řadu projektů, které vůbec radši se neobrací eh, na eh, pomoc ze strukturálních fondů. Čili tady je velký problém, je třeba zjednodušit eh, využívání strukturálních fondů, projevit větší důvěru vůči státům a vůči autorům těchto projektů. A ne, nevytvářet situaci, kdy autoři projektu se vůbec neobrací na strukturální fondy, protože jsou příliš komplikované. A tady další otázka vazby mezi závazky a platbami. Tato otázka plateb by asi měla být jistě upřesněna, ale jestliže necháme věci plynout, pak ty peníze vůbec nebudou k dispozici pro strukturální fondy. Otázka Eh, okruhu dvě eh, zemědělství. Eh, ve výboru pro zemědělství jsme měli velkou diskusi o kolísavosti cen. No, a tady také je třeba odvést důkladnou práci o budoucnosti společné zemědělské politiky. Je tady velká, velké množství potřeb. Zemědělské krize se stále opakují a my si musíme ve společné zemědělské politice umět představit i jiné věci. Jens eh, Gajer jasně říká, že je třeba tady eh, věci dát do pořádku. To je otázka důvěryhodnosti Evropy. Jaká je tady budoucnost pro Evropu? To si musíme klást jako otázku. Je tady samozřejmě otázka přístupu eh, k střednímu východu, k Africe a pak vlastně sama Evropa je tady v sázce bychom jak v radě, tak i v parlamentu a v našem výboru byli schopni reagovat na problém migrace. A u dalších okruhů, u dalších oddílů eh, děkuji panu Tarandovi, že eh, upřesnil některé aspekty, kde jistě věci budou postupně se posouvat dopředu. A já bych chtěl ještě reagovat na otázku Eh, těch tlumočníků v Evropském hospodářském sociálním výboru a eh, výboru regionů versus parlament. Tady musíme najít nějaké řešení společného využívání a najít způsob, jak eh, všem umožnit fungovat. Tolik tedy k rozpočtu. Děkuji. Děkuji, pan Olbricht. Děkuji. Já mám jednu politickou připomínku a jeden dotaz. Nejprve samozřejmě diskuze o rozpočtu s komisí, ta je asi technická, nebo se to tak zdá, ale ve skutečnosti je to velmi politické. Eh, jak tady již bylo řečeno, tak my tady v podstatě diskutujeme o problému Evropy, ne o rozpočtu, protože v rozpočtových pojmech je to velmi jasné. 1% eh, HDP to samozřejmě nemůže vyřešit eh, problémy všech členských států, takže bychom měli hovořit velmi jednoznačně k našim občanům a těm, kteří nás volí. Jedním procentem nemůžete vyřešit otázku zaměstnanosti. 1% pro 28 členských států, takže potřebujeme hovořit velmi jasným jazykem. K čemu má sloužit evropský rozpočet? Má motivovat nebo má přispívat k větší dynamice? K čemu to má sloužit? Zdá se, že ehm, to má vyřešit všechny problémy, ale, ale to není možné. Takže je potřeba to zvýšit. Pokud to neřeší problémy, tak k čemu to potřebujeme, si říkají občané. Můžeme to seškrtat, to je velmi symbolické, neřeší to problémy. Ale tak to není, to si jenom občané myslí, tak to jenom vypadá. Takže teď eh, diskutujeme o tom, k čemu slouží Evropská unie, k čemu slouží evropský rozpočet, co po tom rozpočtu chceme a co si eh, slibujeme od našich aktivit. Já, eh, nebo alespoň část z nás se doníváme, že Evropská unie, eh, to znamená, eh, že děláme věci společně a musíme se rozhodnout, co chceme dělat společně. Když tady budeme věci externalizovat, bude tady stále více nástrojů, které vlastně nebudou fungovat a ehm, teď v podstatě tady to vypadá jako takové to obvyklé, že se všechno seškrtá a tak dále. My tady máme samozřejmě problém Brexitu, ale i problém obrany. Eh, tomu se nevyhneme. Ehm, jsou tady kolem nás války a my vypadáme jako kdybychom mm, jaksi byli zaslepení. Eh, další věc, eh, byla tady jedna otázka, velmi dobrá, pane Jens, vy jste velice Mm, zdvořilý, ale já si myslím, že tady ty věci jsou mnohem brutálnější. Paní Toma, jak chcete propojit rozpočet roku 2017 a revizi v polovině období? My jsme eh, říkali, zejména socialističtí kolegové, ty říkají, ano, mělo by to spolu souviset, mělo by tam být určité propojení. Takže jaké propojení navrhujete? Myslíte si, že prostřednictvím kondicionality by to mělo být provázané? Nebo eh, co by to mělo být? Potom technická věc, regionální politika. Tady máme opravdový problém. My jako rozpočtový výbor bychom měli být jasně informováni od komise, pokud jde o politiku soudržnosti. Proč tam dochází k opožďování? Protože tam je několik různých důvodů, je jich tam více a my bychom měli mít opravdu velmi jasné informace, protože pokud je nebudeme mít, tak příští rok budeme mít problém s politikou soudržnosti jako takovou. Problém je uh, v tom, kdo vlastně to zapříčinil. Proč je tady to spoštění? Proč všichni eh, tady máme spoštění? Programy, operační programy nejsou hotovy a akty přenesené pravomoci eh, ex ante, ex ante kondicionalita, to nebylo připraveno. A když si to teď nevysvětlíme, budeme s tím mít velké problémy eh, protože bude narůstat ten počet nevyřešených případů. Bylo řečeno, že se to sníží, ano, dobře, teď se to snížilo, ale to je proto, že ty programy ještě nezačaly. Až začnou, tak to zase naroste. A v roce 2017, nebo rozhodně v roce 2018, tady budeme mít spoštění. A já nechci eh, říkat, že v roce 2020 to bude zase tak, jak to bylo dříve, eh, ale mohlo by to tak být. Tady jde o to, jaké spoždění budeme mít eh, v roce 2020. My totiž teď různě transferujeme peníze, nakonec potom peníze mít nebudeme, tak jak to nakonec bude vypadat s politikou soudržnosti? Peníze nejsou správně vynakládány, se říká, ale tady v podstatě nejde o investice, tady jde o to přerozdělování. Jaká je situace? Musíme si to vyjasnit. Co se děje, kde vzniká ten problém a jak ho můžeme vyřešit? To není pouze technická záležitost, tam jsou mnohem hlubší příčiny. Takže abych to shrnul, máme tady velmi seriózní diskuzi o Evropské unii prostřednictvím rozpočtu a no, to se teď mm, vlastně e, chystá a teď e, nejde o to, jak, e, nebo vlastně zatím je takové to, že ne jak rozvíjet Evropskou unii, ale spíše jak ji co nejvíce omezit. To je ta pravá příčina. Další řečník. Pan Maragalo. Eh, to, co tady zaznělo, eh, myslím, že to vše eh, umožňuje ještě některé věci doplnit. Je tady prostě taková ta past, která nás tady pravidelně čeká. Je to otázka, která nás vždycky doha, dožene kdy tady vlastně ze strany rady e, dochází k určitým provokacím vůči nám. Nesmíme ovšem ztrácet ze zřetele e, ty principy. Musíme připomenout, že rok 2017 to bude vlastně první e, roční rozpočet po přeskumu. A to je vlastně takové naše výchozí pozice v parlamentu. Nesmíme to ztrácet ze zřetele. A je třeba postupovat konsistentně s tím, o čem jsme diskutovali na jaře v rámci přeskumu a tedy přeskum víceletého finančního rámce. To je náš rámec, ze kterého nemůže se, nemůžeme se odchylit ani o jeden milimetr. Děkuji, pane Gajere. Ano, to bylo jasně, přehledně, srozumitelně všecko řečeno. Všechno velmi jasně zaznělo. Jsou tady pravidla hry, která musí platit. Nesmíme upadnout do té pasti e, nějakého minimálního defenzivního rozpočtu eh, s spoustou škrtů. Ty škrty musíme minimalizovat eh, i přes určitý nátlak ze strany rady. V každém případě já to vidím také tímto způsobem. Odpověď ze strany rady je celkem eh, těžko interpretovatelná. Jaká je tady strategie, jaký je tady cíl? Nestrácí se ze zřetele evropský cíl ze strany rady? Eh, pak jsou tady také různé ty návrhy, které vlastně často sledují krátkodobé partikulární eh, dílčí zájmy. V případě plateb například. se tady jasně projevují problémy některých členských států, eh, ale možná eh, právě tady za tím dramatem těch plateb se objevují tyto problémy. V každém případě není přijatelné hledat eh, vnitřní rovnováhu v radě takovým způsobem, že to popírá hlavní cíle Evropské unie. Například není přípustné, aby financování dohody s Tureckem vlastně probíhalo prostřednictvím finančních prostředků, které jsou určeny pro eh, země v sousedství. To přece není zaměnitelné, není prostě eh, možné ubrat na jedné straně, přidat na druhé straně z těchto zcela odlišných eh, politik. A měli bychom hájit ty problém, ty, ty programy, které jsou v rámci strategie 2020 nebo v rámci strategie uh, European Facility, uh, není možné, abychom požehnali eh, takovým škrtům, které dopadají na Junckerův plán EFSI Ehm, aniž by se naplnily všechny tyto cíle. To přece jsou právě evropské cíle. Ty přece nemohou být oblíbenými oběťmi ze strany rady. Myslím, že to všechno zcela jasně eh, ukazuje situaci. Itálie, Řecko, Francie. Eh, to také ukazuje, jak jsme to navrhli v naší diskusi. Asi nás to nepřekvapí. I když je to těžko pochopitelné, že země jako Eh, právě eh, Španělsko se eh, neúčastní některých programů. A musíme také sledovat, jaký dopad návrhy ze strany rady mají na průběh různých programů, které tady probíhají ve snaze snižovat administrativní náklady Jaké vlastně dopady to pak má na konkrétní programy? Jak to snižuje operativní a technickou kapacitu Evropské unie? Nebo například dochází také k tomu, že se škrty týkají některých eh, programů, které, maj, které mají velkou přidanou hodnotu ze strany eh, evropských cílů, jako jsou právě některé sociální eh, programy. Ano, já už budu končit, pane předsedo. Čili my v této diskusi musíme zahodnotit všechny tyto aspekty a musíme se snažit udržet eh, ty cíle, které si ehm, schválil eh, parlament. A musíme to jasně prosadit eh, v rozhodnutích a ne to pouze opakovat v naší rétorice. Já tedy děkuji panu zpravodajovi a e, doufám, že e, bude možné e, opravdu vypracovat rozpočet pro Evropu, beroucí v úvahu ty urgentní priority. Budeme tedy čekat na návrh ze strany Komise pro reformu víceletého finančního rámce. Jinak opravdu tyto vlastně možnosti jsou velmi omezené. Děkuji. Děkuji, pan Kolmel. Děkuji vám, pane předsedo, a především srdečně děkuji eh, kolegům Gajerovi a Tarantovi za toto detailní vypracování a angažovaný přednes. Eh, mám radost, že právě dnes eh, tato diskuse přináší následující hesla. Totiž potřebujeme zásadní debatu o otázce, eh, co eh, nebo čeho chceme a můžeme dosáhnout rozpočtem EU, protože to jsou dva pojmy. Sestavit rozpočet znamená vždy nedostatkové hospodářství. Eh, žádný stát světa má v rozpočtu tolik prostředků, které by chtěl vynaložit a proto ani nám se jinak nevede v tomto ohledu logicky. Otázkou tedy je, jaká je ta správná receptura pro tuto Evropskou unii, která je nepochybně v krizi. A eh, musíme si tedy eh, nutně položit otázku, že eh, chceme mít lepší Evropskou unii, ale jak se k tomu dobereme s více evropskou obrovským evropským angažmá nebo menším? To je eh, zásadní otázka. Když se podíváme na Brexit, tak eh, Britové eh, přece nehlasovali pro Brexit ze strachu, že mm, bude méně Evropy. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom si ujasnili ty rámcové podmínky. A pro nás, pro Evropský parlament, jsou rámcovými podmínkami evropští občané. Eh, co chtějí evropští občané. Já mám eh, silný dojem, že eh, mnozí občané nebudou hlasovat pro více Evropy, dokud nebudou přesně vědět, co to znamená. A to nikoli abstraktně v květnatých frázích, ale zcela Eh, eh, eh, jasně, detailně vysvětleno. Tak možná budeme moci získat občany pro více Evropy. Zdali tomu tak je, to se musí ukázat. V této chvíli jsem osobně velmi skeptický, že se nám v současnosti podaří učinit velký krok k více Evropy s evropskými občany. To, myslím, potřebuje ještě mnoho času. A proto musím říci, že ten rozpočet, tak jak je nyní, se sestaven z hlediska eh, výdajové politiky, signalizuje, že členství eh, členským státům se peněz nedostává, nemají nebo nechtějí vydat více peněz pro tuto Evropu. A proto musíme skutečně propagovat eh, ty dobré důvody, které se vyslovují pro větší investice do Evropské unie, ale tady mi právě chybí ty jasné výpovědi, například vstup do společné obranné politiky, jak by měla vypadat a co se tam má dít. Pokud to nevíme, tak stěží můžeme na to vynakládat peníze. A ještě dramatičtější je to eh, po mém soudu v oblasti asilové a eh, uprchlické politiky. My eh, tady zaměňujeme pořadí. Je přece běžné, že napřed musíme definovat politický politický cíl a poté potřebujeme prováděcí plán, koncepci, která jasně ukáže, že toho cíle lze dosáhnout. A pak se k tomu vypracuje rozpočet nebo sestaví rozpočet. My máme politický cíl, ale nemáme prováděcí koncept a přesto chceme mít na to rozpočet. To znamená, že na konci budeme mít finanční prostředky pro něco, a ačkoliv nevíme, co vlastně chceme realizovat. Obdobně to eh, je u evropské zahraniční a obranné politiky. Máme cíl investovat, ale až do um, posledního okamžiku, kdy jsme schvalovali rozpočty, jsme nevěděli, jak to vlastně provádět a výsledek bohužel vidíme. A tudíž říkám, tato diskuse o tom, jak dospět k lepší Evropské unii, je nezbytná a může vzejít z našeho výboru, protože rozpočet je srdcem eh, každého státního útvaru nebo v našem případě eh, Evropské, naší Evropské unie. Ale tady musíme skutečně se přihlásit k tomu, co konkrétně chceme. A ještě velmi stručně k otázce krácení ehm, eh, prostředků na platby. To může být možná lákavé pro státy a vidím i nebezpečí, že nutně se navýší i objem nevyčerpaných prostředků, když máme nyní nyní objem 22 eh, miliard eur, eh, pokud jde o eh, závazky a platby, tak to může vyústit dlouhodobě pouze do dalších nezaplacených účtů. Takže tolik z mé strany. Děkuji. Monsieur Děkuji, pan Böge. Děkuji, pane předsedo. Děkuji napřed panu zpravodaji ty velké zásady ehm, sdílím a chci poukázat na to, že já v této chvíli společně s kolegyní Perez pracuji na zprávě o fiskální kapacitě pro eurozónu. Je to zpráva, která je veskrze ehm, kontroverzní a bude také takto diskutována, samozřejmě podle toho, jak se eh, rýsují situace v členských zemích a jsou tady i ti, kteří žijí, říkají, staraj, starejte se napřed o skutečné výzvy, to znamená zvládání uprchlické krize, kde již eh, smluvní zásady nejsou dodržovány, myslím, že je to článek 78 až 18 smluv, anebo eh, vidíme tady situaci, že zde jsou členské státy, kdy eh, silné strany na vzestupu žádají eh, prověření eh, mírového uspořádání. To jsou výzvy, jim čelíme. Otázka Eh, šíření nedůvěru, nedůvěry, eh, dále vzestupu populismu a nacionalismu a eh, toto je vlastně nutné potírat, abychom vůbec ještě zachránili tento klub a dostali naší odpovědnosti. A v tomto se hrává rozpočet důležitou roli. A samozřejmě, když jsme v kontaktu s našimi voliči, tak vidíme, že někdy dochází k velmi zkreslenému vnímání evropské reality státy a to je také podmíněno populismem v členských státech, v hlavních městech, které eh, eh, rádi svalují odpovědnost na Evropskou unii a to, co funguje dobře, to si eh, připisují za zásluhu sami. Hovoříme-li o fiskální kapacitě a o opatření k udržitelné stabilizaci, to je přece cíl No, o něž běží eh, eurozóny, protože cíl je vnitřní trh a měna je euro a zbytek je výjimka, tak se eh, podaří nalézt cestu pouze, když odstraníme nedůvěru a když se opět eh, shodneme na společných principech jednání, abychom mohli ehm, se osvědčit na, ehm, v, té, v tomto globálním světě. Jinak bude velmi obtížné něco podnikat a požadovat, když na druhé straně budeme mít právě ty problémy, problémy, o nichž hovořil pan zpravodaj a ostatní kolegové. Totiž, jestliže management a také provádění usnesení v rozpočtové politice v některých oblastech budou eh, spochybňovány. A tady eh, musíme dávat pozor eh, na to, abychom se nezúčastnili této hry na Černého Petra, tak jak uvedl pan Olbricht, a abychom skutečně pojmenovali věci Eh, správným eh, jménem a tady se, co se vlastně děje. Jestliže prostředky ze strukturálního fondu již nelze správně eh, přidělovat, byť jsou tyto projekty občany vnímány velmi pozitivně, že nám tedy Evropská unie pomáhá i v regionech. A nebo když zjišťujeme, že v podstatě bychom potřebovali více prostředků na boj proti nezaměstnanosti mládeže, ale máme s tím prováděcí problémy. Kdo za to nese odpovědnost? My zde v evropských institucích jsme už tak komplikovaní, že to nikdo nechápe a provádění skutečně přetěžuje členské státy, anebo mm, si e, k tomu členské státy ještě přisazují své a komplikují věci ještě více Tady myslím, že je nutno mm, eh, chápat se různých iniciativ. Jestliže na konci finančního rámce eh, se rýsuje otázka, že finanční prostředky nebyly správně nasazeny. Mnohé členské státy to neumí eh, implementovat, anebo v rámci eh, záruky pro mladé jsme nedosáhli toho, mm, co jsme si přece vzali, pak utrpí i eh, naše reputace, ať už jsme přímo, nepřímo, nebo vůbec nejsme zúčastnění. V podstatě je to k smíchu, ale vlastně ani ne. A vracím se k tomu, co uvedl kolega Denano. Cenová volatilita je velký problém, mm, toho se musíme chopit a také se musíme zaměřit na otázku mm, monopolu a hospodářské soutěže, zejména v oblasti potravinářského průmyslu a musíme konstatovat, že více než eh, tři čtvrtiny disponibilního eh, příjmu a ještě i eh, zisku je odvislé od přímých plateb evropského eh, rozpočtu. A jestliže je krize silná, tak eh, jsou vlastně tyto ehm, relace ještě významnější v eh, zemědělské politice. Ale my máme akty v my jsme eh, hrozili, eh, že odmítneme aktiv eh, přenesené pravomoci v rámci poslední zemědělské reformy. A přitom jsme se shodli na mnoha pokynech, například, že prostředky budou k dispozici pouze, když budou splněny podmínky vlastně, nebo pokyny podmíněnosti, které musí být naplněny. Například, že eh, strom, který eh, má minimálně 4 eh, metry objemu koruny, nemůže být skácen. Co to tedy znamená? Kdy to mám měřit? Na začátku vegetace nebo na konci vegetace, vegetace protože strom se přece mění během vegetačního období. A jak má tam zemědělec vylézt na žebříku anebo to přeměření provede zemědělský úřad. Prostě je to skutečně směšné a to se skutečně prolíná mnoha zákony jako červená nit a občané nám již nerozumí. Takže je zapotřebí skutečně lepších eh, právních úprav a konečně eh, si vyhrnout rukávy a eh, propracovat se touto legislativou a eh, vyčistit eh, tu situaci, jinak prostě se nepohneme dál. A ještě bych si dovolil položit dvě, tři krátké otázky. Eh, přes příští týden očekáváme návrhy komise k revizi víceletého finančního rámce a také FC2. Myslím, že je velmi, velmi důležité, abychom eh, v tom boji dále pokračovali. To jest, abychom nejenom hovořili o to, že mm, dojde k technickým změnám ve vztahu k Africe nebo eh, Blízkému střednímu východu a vně rozpočtu pak vytvářeli nové pilíře rozpočtové politiky. Eh, o tom můžeme hovořit, protože eh, eh, rozpočtové právo umožňuje mnohé, možná až příliš mnohé. Eh, Evropská komise si někdy počíná tak, jako kdyby se cítila být Evropskou bankou a nikoli Evropskou unii. Takže vytváření nových struktur, které vedou k tomu, že parlament bude vyloučen a že důležité strategické priority budou vlastně mm, odsouvány stranou, to nemůžeme připustit. A tím se dostáváme ke kategorii čtyři, nebo i to, co eh, mnozí kolegové již nadnesli ve vztahu k velkým rezervám ohledně společné zahraniční a obranné politiky tady, myslím, potřebujeme naprosto novou strategickou diskusi. Eh, podíváme-li se na to, co se děje eh, v našem okolí, eh, kde co hoří, kde jsme obklopeni víceméně zhroucenými státy. Tady si musíme položit otázku, co naše politika sousedství, rozvojová politika vůbec docílila, anebo z různých důvodů nemohla docílit a mm, kde a jaké jsou odpovědi, ehm, zda tomu bude v budoucnu jinak, nebo aby tomu bylo v budoucnu jinak. E, já myslím, že tato debata je nutná a samozřejmě, že se to netýká pouze rozpočtu 2017, ale i revize, ale prostě dříve nebo později tuto diskusi musíme vést a také za účastí rady, abychom nestráceli více času. A skutečnost, že se rada stala nyní mm, o něco, o poznání e, rozumnější, než nebo ve srovnání s tím, co jsme zažili v roce 2016, 2016 v létě eh, uprostřed krize, eh, tak to je bohužel důkaz toho, že jsme promarnili důležitou dobu eh, blokádami některých členských zemí v radě a dnes bychom na tom byli lépe, kdybychom, nebo kdyby byli oni dříve přistoupili na pozici parlamentu. Myslím, že to, co nadhodil Jens souvislosti s financování je důležité. My si musíme také uvědomit, že když hovoříme o politice sousedství a o bezpečnosti a obraně, také tváří v tvář eh, situace, která vyplývá z Brexitu a také eh, tváří v tvář situaci, eh, že jsme obklopeni politickými proudy, které lze označit heslovitě Putin, Erdogan a Trump, pak máme, tedy musíme jednat nutně a nemůžeme si dovolit další desetiletí eh, spánku. Eh, svůj první evropský voli, politický eh, volební boj jsem vedl již v roce 1979 a tenkrát existovaly návrhy špičkových kandidátů z mého regionu, například pana Hasla, který byl i někdejší ministr obrany a předseda spolkovému, spolkového sněmu obnovit obnovit eh, vlastně obrané společenství Evropy. A eh, já eh, jsem tenkrát zaznamenal mnoho opozice vůči tomu ale bylo to na místě a promarnili jsme mnoho eh, let. Takže my skutečně potřebujeme celkovou a komplexní strategii a eh, eh, je zajímavé, že na setkání některých členských států i novějších členských států najednou tato idea se oživila a začíná být prezentována. Takže je to důležité a nesmíme předtím zavírat oči a e, je nutno tedy e, nejenom začít s pilotním projektem, ale pustit se do toho e, vlastně zcela naplno. Děkuji. Nils Torvalds. Děkuji. Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo, pokusím se být stručný. Podle mého názoru tady to vypadá jako taková hra, která se jmenuje Vyhledovět lišku a to vlastně končí ve chvíli, e, kdy už ta osoba nemá karty. A my tady máme teď stále méně karet. Už se to stalo e, s FC a vidí, víte, že e, členský, některý členský stát v podstatě nově obohatil tuto hru a ten prostor v rozpočtu je stále menší a menší. Takže my eh, tady budeme bojovat eh, za obnovu těch prostředků, které jsou eh, výjímány z rozpočtu pro EFSI a to je jedna z priorit. Druhá otázka, to je samozřejmě otázka iniciativy mládeže. A je zajímavé, jak to vypadá, když je to nazíráno z dálky Berlínský institut eh, pro populaci a rozvoj a na deváté stránce své zprávy prezentoval obrázek eh, určité výzvy pro bezpečnost, velmi specifického nebezpečí a, a ve chvíli, eh, kdy máte více než 25 nezaměstnané mládeže, ve věku 15 až 24, tak máte problém s bezpečností. Alespoň když hovoříme o eh, jižní části Evropy a světa. A já si myslím, že tento problém bezpečnosti eh, podobně vypadá i v Evropě. A proto musíme s tím něco udělat. A s tím eh, do jisté míry souvisí i otázka Europolu. My si myslíme, že i tady potřebujeme více prostředků, více prostředků na sběr dat, které možná budeme v souvislosti s problémem eh, ohrožení bezpečnosti potřebovat. A eh, dalším bodem je toto. Máme tady jedno rozhodnutí strategie 2020, že alespoň 20 rozpočtu v oblasti výdajů na klima, že by to že to má být tedy vyhrazeno na klima a e, tento rok jsme dosáhli to procento, ale v roce 2014 a 2015 tam jsme byli tomu velice vzdáleni. Byli jsme vzdáleni těm 20%. procentům A 9 nebo 10 měsíců po eh, setkání COP21 v Paříži se v podstatě eh, začínáme od toho odklánět. A to je opravdu neomluvitelné. Když uděláte nějaké strategické rozhodnutí, rozhodnete se, že tady budete mít 20%, a to je staré rozhodnutí, eh, když tedy to přislíbíte, Eh, i v Paříži, že se budete držet tohoto cíle a pak se o to začnete odklánět, tak děláte něco, co nemůžeme nazvat jinak než eh, veliká hloupost. A to je z mé strany vše. Děkuji, pan Zenli. Děkuji, pane předsedo. Budu velice stručný, eh, protože kolegové ti již toho řekli opravdu mnoho a své pozice popsali velice podrobně. Já bych chtěl poděkovat panu zpravodaji. Doufám, že budeme moci diskutovat ještě podrobněji, až budeme mít k dispozici všechny podrobné návrhy. Pokud jde o pozici rady, tak osobně nevěřím, že rada Eh, jednala tak zlovolně, jak je tady eh, předpokládáno. Protože je někde ještě i prostor pro Evropský parlament. Já si myslím, že to je pozitivní, co bychom, a měli bychom to ocenit. Jediná věc, která se zdá být trochu podivná ve stanovisku rady, je snaha snížit rezervy pro zvláštní nástroje Zvláštní nebo speciální nástroje ty fungují jinak než jiné položky v rozpočtu a mít rezervu to je samozřejmě dobré a pomáhá to získat peníze i získat peníze pro nouzové situace, které se náhle objeví a který, které má potom eh, rozpočet nějakým způsobem eh, řešit. Tam bych samozřejmě věděl, rád věděl, na co je to určeno nebo co je tím zamýšleno. Další věc, jak to vypadá s Tureckem? jakou pozici zaujímá turecká vláda eh, k některým věcem. Tady musíme se zamýšlet nad podporami, které směřují do Turecka. Tam poskytujeme velké částky zemi, která se nechová zrovna tak, že bychom to mohli označit za korektní pokud jde o vztah k Evropské unii i k mezinárodnímu společenství. To je věc evropského rozpočtu, ale i toho, co dělá Evropská investiční banka, protože Turecko získává většinu podpor od EIB. Dokonce i více než evropské země. Pokud jde o ty jednotlivé eh, plány, tak souhlasím s tím, co říkal pan zpravodaj, zejména pokud jde o BVSA. Uh, eh, racionalizace nákladů a společné využívání struktur v parlamentu. K tomu bych se chtěl také vyjádřit. Já si myslím, že obě instituce sehrávaly historickou úlohu a já jsem tady dva roky a vlastně jsem úplně nepochopil, k čemu tady je právě hospodářský a sociální výbor a, a regionální výbor. A možná, že to je pouze takový prostor pro politiky, kteří odchází, odchází um, z té hlavní aktivity. A tady není dobré, aby ty náklady neustále stoupaly, aniž bychom měli vy, vyčleněnou jasnou línii, abychom věděli, eh, kam to směřuje a tak dále. A také pokud jde o ESVČ, tak tam náklady také neustále rostou. Jak to bude pokračovat? Potom eh, eh, záruky pro mládež. Itálie zaznamenala velmi pozitivní dopady tohoto nástroje. Vy jste tam sami v létě byli, takže jste se mohli přesvědčit. Ale pokud já vím z mého volebního okrsku v eh, severní Itálii, v Lombardii, tak tam jsem hovořil s pracovními úřady a s osobami, které se snažili využít tyto služby a ten feedback eh, nebyl úplně pozitivní, neudělali úplně pozitivní zkušenosti. Upozorňují na to, že při využívání těchto nástrojů není eh, ta situace rovná pro všechny. A zejména eh, v, na jihu Itálie se to šetřilo, tam se ten nástroj používá hodně, protože je tam větší nezaměstnanost. A Um, není to tam vše, jak by mělo být. Pan Rybik, děkuji. Děkuji také za prezentaci těch eh, hlavních těžišť. Já si myslím, že samozřejmě musíme z rozpočtového hlediska sanalizovat Brexit, eh, nejenom pokud jde o rozpočet pro parlament, ale i pro komisi protože to samozřejmě bude mít příslušné dopady. Dlouhodobě můžeme předpokládat navýšení rozpočtu, protože to bez pochyby eh, bude eh, pro Británii jistě nyní dražší, protože už nebudou schopni vyjednat eh, rabat. A pokud jde o otázku uprchlíků, bychom se na to měli velmi koncentrovat. Merklová včera řekla, že jsme se zatím příliš málo koncentrovali na evropskou úrovni, že jsme že úroveň, že jsme mohli být efektivnější, mnohem efektivnější a že v budoucnosti bychom toho chtěli dosáhnout. Není možné, aby 28 členských států si razilo své vlastní strategie a aby se tady duplikovalo 28krát eh, ve stejné, náklady ve stejné věci. Takže ty věci by mohly být řešeny mnohem efektivněji v oblasti uprchlíků až konečně dospějeme k poznání, že tyto věci bychom měli řešit společně, jsme za to společně zodpovědní. Máme tady Dublin a Schengen a to se netýká pouze těch dotčených zemí, je to věc společná nás všech. Všichni musíme zabezpečit Evropu, to se dotýká nás všech a také spolupráce v oblasti policie a vojenských složek, to platí pokud jde o obranu, tak tam Evropa společně samozřejmě může být mnohem eh, výhodnější Eh, může tyto věci zajistit mnohem výhodněji. A to musí být přece jasné i daňovým poplatníkům. Evropa daňovým poplatníkům nabízí veliké výhody, ale je potřeba o tom lépe komunikovat. A já si myslím, že v minulém roce jsme se dopustili velké chyby. Příliš málo jsme využívali naše vědecké poznatky z EPAS například. Ehm, málo jsme to publikovali. Měli bychom mít tedy i mediálně tyto věci zpracované, tak abychom to nauho, které tady máme, abychom to dokázali cíleněji předkládat těm příslušným skupinám. Eh, chtěl bych připomenout na různá, minister, připomenout různá ministerstva a ministry, eh, eh, Většinou z nich, většina z nich působí ve své funkci tak tři roky, vlastně vůbec neví, co se na evropské úrovni děje a při vyjednávání často chybí eh, když, eh, proj, provádějí, když probíhají různá dohadovací řízení. Takže jak potom my tady máme vést nějaký rozumný dialog? Eh, je to velmi často i problém pro předsednictví, aby s, námo, s námi vedlo dialog. Takže tady skutečně potřebujeme možnost s 28 ministry financí tyto věci podrobně projednat a to potřebujeme k tomu, abychom mohli dobře plnit práci našeho výboru. Těchto 28 ministrů financí, ty by měli cítit eh, ten závazek, pustit se s námi do dialogu, diskutovat s námi o těchto věcech. Děkuji než dám slovo řečníkům, aby mohli odpovědět na otázky, které zazněly. Eh, a věřím, že budou stručně se vyjadřovat. Chtěl bych předtím ještě já osobně eh, vyjádřit eh, svůj vděk i obdiv k oběma zpravodajům, panu Gajerovi a panu Tarandovi. Eh, proběhla diskuse, která byla velmi bohatá, byla delší, než jsme původně počítali. Tady je vlastně rozpočet na rok 2017 a vlastně je to ta část eh, víceletého finančního rámce, který byl schválen v roce 2013. Ovšem od roku 2013 proběhla celá řada krizí a my tady máme trošku pocit bezmoci, jak reagovat na tyto krize. Vše, co tady zaznělo v dnešní dopolední rozpravě, to je e, právě lítost nad tím vším, co v rozpočtu nebude. Je těžké podělit se o naše obavy s občany. Může evropský občan chápat, co je tento rozpočet? tváří v tvář význam, před kterými stojíme. A jestliže rozpočet není srozumitelný pro občany, pak sama instituce eh, je nepochopená a eh, občané se s ní nestotožňují. Eh, například u té obrané iniciativy je tady určitá přípravná akce, pilotní projekt. Je to dostatečné tváří v tvář výzvám, které tady jsou. Někteří o tom hovořili. Nevíme, jak dopadnou volby amerického prezidenta, ale může se stát, že nový americký prezident eh, nebude postupovat stejně, jak se postupovalo do posud a že Evropa si bude muset eh, Eh, uvědomit, že bude potřebovat určité kapacity a možná takovou určitou soběstačnost v oblasti obrany, aby zajistila svou bezpečnost. A budou-li tady dlouhodobé výdaje, pak to rozhodně bude muset svěřovat také do výzkumu. Eh, to, že komise dává 25 milionů na eh, přípravnou akci a že vlastně tady spotřebuje tuto obálku na pilotní projekty, to, to není uspokojivé tak jestli komise trvá na této variantě, pak těch 25 milionů eh, musí být ovšem převzato od jinut, než jak to navrhuje komise. A musí to být eh, z té obálky, které se eh, počítají pro pilotní projekty. Pak je tady otázka, zda bychom neměli mít jednu až dvě priority, které byly jasně srozumitelné pro občany. Já mám plnou důvěru ve zpravodaje, že se nám toto podaří. Eh, jsou tady takové postupy, jako je Erasmus. Erasmus je velice úspěšný, když se zeptáte eh, občanů, co to je Evropa, velice mnozí z vás odpoví Erasmus. Eh, chceme-li udržet Evropu, musíme mít dobrou mobilitu mladých. Erasmus k tomu přispívá. Já jsem překvapen, jaké postupy tady probíhají v komisi. Spolu s některými z vás jsme tady měli pilotní, návrh pilotního projektu, který se týkal odborné přípravy učňovských postupů. A mě překvapuje, jaké postupy tady navrhují ti, kdo by takovou operaci měli provádět. To je nejlepší způsob, jak v duchu občanů zabít Evropu, jak každého odradit. Myslím, že to je 600 stránek eh, a některé složky, některé útvary komise eh, prostě chtějí mít jasnou jistotu, že účetní dvůr nenajde ani chybičku. Je to prostě celý postup, který eh, projevuje samou nedůvěru, samé kontroly ex ante a to zabíjí Evropu. Vytváření takových finančních nařízení by mělo nechat trošku více prostoru pragmatismu a odpovědnosti. No, já myslím, že už jsem hovořil dlouho. V každém případě tato diskuse nám již zítra eh, ráno umožní v rámci trialogu s komisí a eh, radou. Myslím, pane zpravodaji, že opravdu máme díky této eh, diskusi velmi bohaté, bohatý materiál a doufám, že se nám podaří zabránit frustraci. prosím. Děkuji, pane předsedo. Já se pokusím odpovědět na otázky, které tady zazněly a já se pokusím hovořit stručně, jak si to přejete. Já tady velmi vítám eh, to hodnocení, které eh, přednesl hlavní zpravodaj eh, vůči reakci rady. Myslím, že to je stejné hodnocení, jaké má i komise. A pokud jde o ty otázky, které tady zazněly, o priority. Komise řekla, že priority se soustředují na růst a na zaměstnanost na jedné straně a na řešení migrační eh, uprchlické krize na druhé straně. Jak se toto vyjádřilo eh, v těch sumách, které se navrhují v různých programech eh, a využívají marže, které byly k dispozici, ale také využívají flexibilitu, která existuje ve víceletém finančním rámci, zejména pro řešení migrační výzvy, kde se používá veškerá suma z flexibilního nástroje pro eh, využití všech tedy těchto eh, contingency margins. Eh, to jsou tedy ty dvě priority, které byly takto stanoveny. Pokud je o platby, ta otázka tady zazněla ze strany celé řady poslanců a poslankyň v rozpravě. Ano, je tady sdílená obava o tom, jak rychle probíhá implementace nových programů v soudržnosti. Snížení úrovně plateb navržené v návrhu rozpočtu na rok 2017 u okruhu soudržnosti to jsou právě ty odhady eh, toho, co je zapotřebí jako požadavek eh, ze strany českých států, ze strany Rady a také komise. Eh, pokud je o současný rytmus, rychlost provádění Eh, proběhne eh, podrobnější rozprava eh, o otázce plateb a budeme muset kolektivně brát v úvahu veškeré možné akce, abychom se co nejrychleji dostali do té opravdu provozní rychlosti, jak je to zapotřebí. Pilotní projekty a přípravné práce to také tady zaznělo. Já bych nesouhlasil s panem Marinesku, který říká, že komise tady nebere v úvahu tyto pilotní projekty a přípravnou práci. Už řadu let probíhá určitý proces, eh, kde se, který se vyhodnocuje a eh, Spravodajové se tady mohou podívat, jak eh, jaké jsou požadavky a probíhá také dialog na toto téma. A funguje to relativně dobře. Pravidelně dvakrát ročně jsou o tom zprávy a myslím, že jistě je prostor pro další zlepšení. Ale řekl bych, eh, že tady máme systém a mechanismus, který se snaží co nejlépe využívat omezené prostředky, eh, které byly určeny na tento účel. A dovolte ještě, abych hovořil o přípravné akci k eh, obraně. Tady 25 milionů komise navrhuje. Ano, eh, na rok 2017. A mělo by to být 80 milionů po dobu tří let to do jisté míry vytváří ty pilotní projekty, které byly původně navrženy parlamentem. E, není to něco zcela nového, ale je jasné, že ten požadavek v novém prostředí s novými potřebami e, udržet e, evropský obraný průmysl v náležité kapacitě i samostatnosti. Toto se projevuje silněji než dříve. Pak je tady otázka eh, balíčku pro mléčný sektor a jak tady postupovat. To bylo eh, zahrnuto do opravného návrhu, kde polovině října budeme brát v úvahu, jak se věci v zemědělství dále vyvíjely a to nám vše umožní určitou eh, úpravu, abychom eh, přizpůsobili odhady eh, konkrétnímu stavu zemědělské politiky. Také na rok 2017. Bude to pak tedy přesnější. Celý tento balíček, připomínám, představuje celý soubor výjimečných opatření pro mléčný sektor. A týká se to tedy um, to snížení produkce a také nastolení rovnováhy, eh, který, která by se měla projevit také v ceně. Já doufám, že jsem pokryl většinu otázek, které tady zazněly. Pokud ne, tak rád eh, se ještě vrátím, eh, k, ať už bilaterálně či nějakým jiným způsobem. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Peza. Nyní prosím pan Gejer na závěr, prosím stručně. Děkuji, pane předsedo, rád tak učiním. Sedem k tomu, že máme asi hodinu sklus oproti programu, tak to zestručním, eh, byť mě lec, které připomínky kolegů svádějí k tomu, abych se eh, vyjádřil eh, zevrubněji. Pane Prezo, to, co jsem postrádal, ale to můžeme ještě změnit, je výpověď, kdy eh, můžeme počítat s posouzením komis nebo hodnocením komise k iniciativě záruky pro mladé. To nás velmi zajímá ve výboru a souvisí to také s otázkou, otázkou, eh, jak se nástrojem dále naložit. Tady mi chybí z vaší strany ještě informace, kdy budeme eh, moci toto posouzení komise zahrnout eh, do našich porad a programů. Já bych se omezil na následující. Pan Olbricht mi položil konkrétní otázku, takže konkrétní odpověď. Děkuji, pane kolego, za kompliment. Ano, já jsem se snažil být zdvořilý, umím to také. Právě jsem se vrátil eh, z dovolené a eh, tři týdny jsem eh, strávil pod italským sluncem, takže jsem naladěn dobře, to asi pomohlo, ale mm, jsem také velkým optimistou, že nejpozději zítra v rámci trialogu budou vlastně známky eh, mého dobrého naladění eh, eh, odstraněny, rozprášeny, protože si sedneme spolu se zástupcem rady, s nímž jsem měl již mnoho kontaktů i s panem Polákem, který vede rozhovory za radu. Bylo to vše velmi příjemné a důvěryhodné a e, zítra mm, budeme hovořit o politických důvodech, e, proč jednala rada tak, jak jednala. a určitě nás to neuspokojuje, co rada učinila. Takže zítra se eh, ještě mm, jednou pozeptáme, jak mm, zdůvodňují eh, své postupy a eh, už nyní mohu říci, že nebudu šťastnější po zítřejším rozhovoru. Takže mm, ta moje dobrá nálada možná bude zítra ta tam. Druhá otázka kterou jste mi položil po vzájemné provázanosti mezi Eh, MFF a rozpočtem 2017. Myslím, že kolega Maragal dal k tomu ty správné poukazy. Poukaz číslo jedna, ano, rozpočet 2017, o němž se radíme, je první po revizi, po přeskumu. A určitě budeme muset posoudit, zdali to, co pak eh, obdržíme od komise za prvé, která mm, se o tom radila za zavřenými dveřmi, nás uspokojí. A druhá věc, co s tím, eh, nebo jak s tím naloží rada. A pak se sejdeme, povedeme otevřenou eh, debatu které se vy jako zpravodaj pro víceletý finanční rámec zúčastníte a pak společně z toho vyvodíme důsledky. A samozřejmě to, po čem jste se e, ptal, je jedna z obcí. Jsem e, pevně přesvědčen, že jsme teprve na začátku e, těch jednání a teprve jsme s nimi započali. Domnívám se, že nesmíme vystřílet všechen střelní prach na začátku, ale že musíme zahájit jednání, a jednotlivé komponenty, eh, které ovlivní eh, to jednání, musíme eh, dobře zvážit a společně z toho pak vyvodit potřebné závěry. Přesně to učiníme. Vyvodí, vyvodíme závěry. Guido? A dostáváme se k dalšímu eh, bodu, návrh opravného rozpočtu číslo 3, 2016, bezpečnost orgánů. Jose Manuel Fernández. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, opravný rozpočet. Pokud jde o mě, <clears throat> protože jsou tady dva zpravodajové, je tady ještě pan Deprez, eh, je tedy eh, se tento návrh opravného rozpočtu z mé strany zaměřuje na patnáct celých eh, milionů eur. Z toho, z této sumy, Jde eh, o eh, prostředky, které patří do okruhu 5, eh, o závazky a pokud je o platby, které se týkají okruhu 1a, jde o rozdíl mezi přím v, také v bodě ITER. Tady můžeme vyjádřit souhlas, to není tedy žádný problém, je to tedy 15,8 milionů eur, se kterými se počítá na bezpečnost pro eh, evropské školy například. Hovoříme tady o bezpečnosti eh, orgánů. Také o bezpečnost informací Víme, že jsou tady kyberútoky a když jde o důležité informace, pak eh, je třeba také zajistit bezpečnost těchto informací, protože jsou tady systematické útoky proti eh, komisi. Je tady také otázka bezpečnosti osob, bezpečnosti budov. A já navrhuji eh, co nejrychleji Eh, uspůsobit to, co, nebo realizovat to, co je v tomto návrhu opravného rozpočtu. Je to urgentní. A já tady jsem solidární i s, na, s postojem kolegy Depreze u ostatních sekcí. Děkuji vám. Takže tady je příznivý eh, postoj k návrhu opravného rozpočtu číslo 3 bezpečnost orgánů. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit, pan Depre? Já se omlouvám, pane předsedo. Já jsem také spolu zpravodaj, protože návrh eh, komise se netýká pouze rozpočtu komise, ale také dalších institucí, včetně eh, Evropského parlamentu. Podobně jako kolega Jose Fernández i já myslím, že je to opravdu velmi urgentní vzhledem k tomu určitým, eh, určitým delikátním bodům bych navrhovala, aby tady byla diskuse in camera diskuse za zavřenými dveřmi in kamera. Koncem našeho zasedání dnes odpoledne se počítá s takovým zasedáním. Můžeme počkat? Můžeme to odložit na tu dobu? Dobře, děkuji. Aniž bych předjímal, co bude řečeno, až se vyjádří pan Depre, eh, konkrétně k otázce parlamentu. Jestliže nikdo jiný nežádá o slovo, tak já mohu považovat eh, tento bod eh, jako bod, který má podporu našeho výboru. Ale to platí ještě dočasně, než se vy vyjádříte. Já tady aspoň k tomu, co řekl Jose eh, Manuel, k tomu nebyl žádný, eh, žádná námitka. Já bych ještě chtěl říci, že návrh komise se týká opravného rozpočtu komise, ale také opravného rozpočtu jiných institucí. Eh, takže my to se musíme vyjádřit globálně k celé této otázce a ne eh, částečně už vyjádřit podporu. Ano, v každém případě se k té otázce vrátíme. Eh, takže stále se týká ta část Další bod se týká stále Jose Manuela. Je to tedy možný vývoj a úpravy stávajícího institucionálního uspořádání. Myslím, že dnešní dopolední eh, diskuse také eh, vnesla své světlo do eh, potřeby úpravy a vývoje institucí, aby bylo možné splnit všechny aspekty. Ano, Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o návrh, tak lze konstatovat následující. Abychom eh, eh, něco postavili proti výzvám Evropské unie, to znamená, abychom jim uměli čelit, tak eh, musí být k dispozici prostředky, zejména na to, abychom dosáhli cílu Evropy 2020. A za tímto účelem potřebujeme odpovídající e, rozpočet, který bude představovat minimálně 1% hrubého národního důchodu. Máme e, na mysli cíle a projekty, které jsou skutečně ambiciozní, ale příliš mm, omezeným rozpočtem mm, je nenaplníme. A pak e, je tady ještě další otázka, která souvisí s rozpočtem a to je e, vytvoření systému opravdu vlastních prostředků, kde budou hlavními hesly jednoduchost a transparentnost a e, přehlednost. To by přece nemělo být eh, tak eh, složité toho dosáhnout a určitě to očekává a také schválí každý občan Evropské unie. A všechny druhy eh, rabatů mm, by měly být odstraněny a vlastně se všemi by se mělo nakládat stejně. A pak další eh, bod, víceletý finanční rámec nebo i rozpočet musí eh, být co nejpružnější. A není možné, aby eh, z něj mizely nějaké částky. myslím si, že prostě nelze připustit, aby eh, určité částky jednoduše eh, eh, mizely, také pokud jde o schválené platby. A to tež platí pro členské státy, protože ty částky se pak členským státem vracejí místo toho, aby byly přínosem eh, do evropského rozpočtu. Jednotnost evropského rozpočtu je pro mě také důležitou zásadou, to ale nesmí vést k tomu, aby bylo, eh, byl seškrtán celkový objem rozpočtu. Faktem je, že vznikla celá řada nástrojů, právě s cílem eh, dostat výzvám uprchlické krize. Například byl eh, zřízen svěřenecký fond a i ten se musí promítnout v rozpočtu. A tím pádem eh, musíme vykonávat i dobrou parlamentní kontrolu a na základě toho bude zajištěna i e, legitimita vynaložených e, prostředků. Těším se na e, příspěvky kolegů a na účast kolegů na zpracování tohoto návrhu až do 8. září běží lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů a tedy pozměňovací návrhy můžete posílat tím, že eh, původní text může dozdat, doznat eh, změn, ale prosím eh, nezapomínejte, že délka návrhu je omezena. Není to 8. září, ale už 5. září, tedy bych chtěla opravit v tom, co říkal pan Fernandez. Já tady mám 5. září napsáno. Ano, 5. září v 18 hodin. Tak to platí. Merci pour la correction. A děkuji vám za tu opravu, ale já jsem říkal, že to je eh, v písemném programu, že je to až do 8. Tak asi je to prostě pro chyba v, pro, v programu, v pořadu našeho jednání, kde je to takto. Ano, děkuji Jose Manuelovi za eh, prezentaci tohoto návrhu stanoviska. Chtěl by se k tomu někdo vyjádřit? Prosím. Děkuji, pane předsedo. Děkuji našemu kolegovi panu Fernandesovi za jeho práci. Já jsem si tady také napsal 5. ale řečeno v mém pořadu jednání je 5. září. Eh, takže pokud je o stanovisko, které se soustředuje zcela oprávněně na specifické otázky rozpočtu, tak eh, souhlasím s odkazem na rozsah rozpočtu, který je třeba rozšířit. Tady také s tím souhlasím. E, pokud jde o příspěvky k těm národním kvotám, chceme navrhnout nějaké pozměvací návrhy, e, které k tomu datu, které platí. Možná bychom potřebovali specifičtější odkazy na priority po summitu, tedy bezpečnost, migranti, e, to jsou prostě některé návrhy. A myslím, že je k tomu ještě třeba dodat specifický odstavec o důsledcích Brexitu. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Chtěl by ještě někdo hovořit? Když dovolíte, tak jedna poznámka z mé strany. Jde o rozpočet, který vlastně představuje určitou redistribuci. Tak rozpočet musí vyjadřovat, co je cílem celé instituce a vyvodit eh, důsledky z určitého převodu pravomocí mezi EU a členskými státy. A to musí se projevit eh, také v rozpočtu. To znamená, v rozpočtu musí být eh, prostředky na výkon pravomoci, které má Evropská unie. Eh, zřejmě se již eh, nehlásí eh, nikdo další, takže to uzavřeme. Je to 5. září 18 hodin. To je lhůta po předložení pozněvacích návrhů. Hlasovat se bude 26. nebo 29. září v rozpočtovém výboru. Je tady pan Tarant, který nám má předložit svou zprávu o dohodě o rybolovu. Já ho tady nevidím tak odložíme tento bod. To nám ušetří trošku času. A teď eh, prováděcí zpráva o programu Evropa pro občany. To je návrh stanoviska eh, kolega Kristoforu. Děkuji. Budu stročný, Díky tomu získáme ještě více času. Eh, Nepřispěl v podstatě téměř žádný výbor, pouze jeden, takže jsem vlastně neměla na čem pracovat. Pozitivní je, že lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 21. září 2016 a proto bych chtěl kolegy požádat, aby mi pomohli alespoň pozměňovacími návrhy, abych byl schopen něco vypracovat. Děkuji. No, takže to je opravdu velice stručné eh, a děkuji za to kolegovi Kristoforu. Chtěl by k tomu někdo něco říci? Já osobně bych si přála, aby evropské občanství Eh, tedy občané Evropy, aby dobře chápali rozpočet EU, eh, e aby to bylo srozumitelné pro občany. No, nikdo nežádá o slovo k této otázce. A eh, lhůta pro předložení pozněvacích návrhů je 18. října. Bylo to změněno na 12 hodin, tedy 18. října. Takže to opravdu nechává dlouhý, dlouhý čas, 6 týdnů. Kolegyně González Pons je tady. Měl by nám něco říci o Evropské obrané unii. O tom jsme již eh, se zmínili eh, dnes ráno když jsme diskutovali o návrhu rozpočtu na rok 2017, tedy zejména o těch přípravných akcích eh, v oblasti výzkumu. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Vážení kolegové, já vám předkládám stanovisko, které se týká Evropské obrané unie. Eh, tady je pět bodů, kde se snažíme kondenzovat nejdůležitější otázky. Já se zaměřuji tedy samozřejmě na rozpočtové hledisko. Eh, v dnešní době musí Evropa přemýšlet o tom, jak eh, vytvořit obranou unii. To je také jednou z našich priorit. Eh, počítá se z 200 tisíci mm, milionů, tedy 200 miliardami na tuto oblast pro několik let a tady se počítá také vlastně s eh, odstraněním fragmentace této, těchto výdajů. Eh, bylo by to velká úspora, kdybychom odstranili roztříštěnost těchto výdajů, také by se zlepšila obrana a byly by tady plynulé investice kdybychom společně vynakládali prostředky na obranu 26 eh, miliard, bychom mohli ušetřit eh, možná dokonce přes až 30 miliard. Chtěl bych říci, že společné financování je tedy velice důležité. Může vytvořit mechanismy, které by byly velmi příznivé, jako je eh, stálá strukturovaná spolupráce i v taktické oblasti. Mm, hovoříme také o tom, že by se měl rozšířit mechanismus Atena a že by se měly zaměřit výdaje společně, aniž by každá země musela e, tyto e, výdaje provádět e, samostatně. Pak je tady také otázka sdílených výdajů na výzkum. V tomto stanovisku, eh, myslím, by bylo dobré eh, skončit zmrazení rozpočtu Evropské obrané agentury. A konečně chci říci, že bychom měli podpořit vytvořit, eh, vytvoření evropského semestru pro obranu kde by členské státy mohly koordinovat eh, své představy o výdajích eh, na obranu a také by tady měl náležitě působit i parlament. Jsem vám k dispozici pro případné otázky a pro také další náměty v podobě pozňovacích návrhů, protože eh, text, tak jak je zatím formulován návrhu, se ještě může dále měnit. Děkuji. Děkuji vám, pane zpravodaji. Eh, prosím, paní kolegyně. Ano, děkuji vám, pane eh, předsedo. Jenom velice stručně chci reagovat na toto stanovisko. Je to obecná poznámka k rozpočtu. Protože dneska, když jsme diskutovali eh, o rozpočtu rok 2017, se tady objevují některé věci, které se stále vracejí v diskusi v Evropském parlamentu. A samozřejmě při diskusi o přípravné akci jsme viděli, že jedna z velkých priorit eh, Evropské unie je právě obrana. Aniž bych se snažila vstupovat do samotné podstaty věci, máme tady prostě prioritu a musíme požadovat, to, aby tady byly nové finanční prostředky. Aby se nestalo to, co se stalo v posledních letech, že když je nějaká krize, objeví se nová priorita, pak prostě peníze na tuto novou prioritu vezmeme od někud jinut a snažíme se je dát sem je třeba klást důraz na to, jak financovat nové priority, abychom neubírali peníze někde jinde. A musíme požadovat, aby členské státy byly odpovědné a zodpovědné a vytvořily takovéto finanční prostředky pro nové priority. Eh, tím spíše, že tady jde o návrh, který neznamená nárůst výdajů, naopak by členským státům měl ušetřit peníze. To musíme zdůraznit eh, a říci, že je tady zapotřebí mít prostředky a tím pádem zlepšit obranu EU a také ušetřit peníze. Děkuji vám. Spravodaj? A pane předsedo, já jen chci říci, že naprosto sdílím názor paní kolegyně a není-li to dostatečně v návrhu vyjádřeno, jsem ochoten to formulovat tak, aby to jasně ji vyplývalo z textu. Ano, ta skutečná otázka zní takto. Jaké jsou pravomoci svrchovanosti, které by se realizovaly účinněji, kdyby to bylo na evropské úrovni spíše než na národní úrovni? Ano, opra, obrana a také diplomacie jsou důležitými otázkami. Tady je určitá práce, kterou můžeme odvést. Udělat si takový inventář diplomatických budov v různých zemích na celém světě a zjistit, zda není nějaká možnost sdílené, sdílení diplomatických eh, budov. Bylo by to úspora pro členské státy a asi úspora i pro EU. Eh, úkolem nás, rozpočtového výboru, je vytvářet tady určitý tlak na vlády a mobilizovat veřejné mínění, aby toto občané pochopili. Takže jestliže je v diplomatickém smyslu nějaká možnost v Líbii, v Sýrii, v Iráku, kdyby to takto fungovalo, možná bychom nebyli pod tlakem těch migračních toků. Já jsem v nedávné době byl na Středním východě a nelze říci, že evropská vize je tam jasná. A naši představitelé v terénu jistě dělají, co mohou, v jistě obtížných eh, podmínkách, ale je to jen relativně účinné. Chtěl by ještě někdo se vyjádřit eh, k zprávě pana Gonzálese Ponce? Ano, takže tady máme termín 8. září pro pozměňovací návrhy. To je do týdne. A tento návrh stanoviska bude schvalován 10. nebo 11. října v rozpočtovém výboru. Děkuji zpravodaji. A pan Tarant se vrátil. Takže mu dávám slovo, eh, aby nám sdělil své názory na dohodu v oblasti rybolovu eh, s Kukovými ostrovy. Děkuji, pane předsedo. Omlouvám se za to, že jsem tady nebyl eh, v ten eh, správný okamžik, protože v Estonsku se chystají volby a musel jsem se teď k tomu vyjádřit. Ale komise jako obvykle tady pracovala velmi tvrdě, aby zajistila rybolovná práva evropských rybářů na těchto vzdálených mořích a pokud jde o Kukovy ostrovy, tak tam se jim podařilo dospět k dohodě, která znamená, že Evropská unie bude platit 2,87 eh, milionů v době 8 let a potom budeme mít e, ročně rozpočtové náklady 350 e, tisíc euro a budeme moci ročně e, odlovit 7 tun. To znamená, jedna tuna nás potom stojí 5 tisíc euro, jedno kilo 5 euro. Takže já prosím všechny, aby hlasovali pro, protože kdyby někdo požadoval více Eh, kdybychom hlasovali jinak, tak eh, pokud by někdo chtěl, aby ceny ryb v restauracích v Evropě stouply, tak myslím si, že bychom měli být proti tomu. Ano, uh, ano, to je dobrý ukazatel, když jste to převedl na cenu ryb. Tady jsou to daňoví poplatníci, kteří potom nesou cenu uh, za nesou náklady za ceny ryb pro spotřebitele. Chce se někdo vyjádřit eh, k tomu, co říkal pan Tarán? Zdá se, že ne. Pozměňovací návrhy by měly být předkládány do 7. září 12 hodin. A vyjádříme se ke stanovisku pana a, eh, a, eh, Taranda 10. nebo 11. října a komise pro rybo, výbor pro rybolov se tím bude zaobírat 9. nebo 10. listopadu. V prosinci to půjde na plenární zasedání a tam se k tomu vyjádří Evropský parlament jako takový. A na rozdíl od toho, co jsem říkal, tak vlastně eh, to tam nebude eh, prohozeno 10. a 12. Pardon, 10. a 12. bod. A slovo má pan Vioti. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Pokusím se být co nejstručnější. Stanovisko se vztahuje ke zprávě výboru REGI. Bude totiž připraveno nové nařízení o strukturálních fondech a tady to, co máme, vychází ze studie Evropské komise eh, o realizaci fondu. Studie proběhla ke konci minulého roku a my jsme se tady zaměřili na rozpočtové otázky, a to konkrétně na tři hlavní oblasti. Jednak výpočet fondů, plnění z fondů, a stále rostoucí závislost evropských opatření na finančních nástrojích a komplementarita strukturálních fondů a fondu EFSI. Je to velice zajímavé téma. Pan Katajnen, ten se k tomu již vyjádřil několikrát. Naše stanovisko, že komise má předkládat precizní a rychlé informace o e, důsledcích Brexitu a o tom, jak to bude vypadat v Unii 27. 18. září 2016, 12 hodin, to je lhůta pro předkládání poznacích návrhů. Děkuji. Kdo by se chtěl k tomu vyjádřit? Pan Olbricht? Děkuji. Za skupinu EPP bych uvedl, že tato zpráva odráží rozpravu, kterou jsme eh, zahájili, když jsme diskutovali o problému, o problému operačních programů a otázce fondu EFSI v budoucnosti. Je to otázka komplementarity mezi eh, strukturálními fondy a EFSI. Eh, závisí to také na tom, co komise řekne k prodlužování EFSI. Tady by mělo být jasné, že pravidla, která se týkají doplňkovosti, vlastně nejsou zatím dostatečně jednoznačná. My tady nemáme jasná pravidla. Takže jednak je tady otázka vztahu mezi EFSI a dalšími fondy. A další věc a tady bych chtěl vyjádřit také názor pana Lamberta Nistroje, Nistroje pokud jde o plnění z EFSI. A tady možná navrhneme jiné znění, které se týká vztahu mezi eh, plněním fondu ERSI a hodnocením, otázkou hodnocení. To je velmi důležité. My tady tedy navrhneme odlišnou formulaci do zprávy. Já se omlouvám za to, že náš stínový zpravodaj tady není a tímto jsem předlesl, přednesl jeho stanovisko. Děkuji. My to samozřejmě všechno zmíníme a budeme o tom hovořit na společném výboru s výborem Ekon, na společném zasedání s výborem Ekon. Nikdo už se k tomu nechce vyjádřit a v tom případě, pokud je tady paní Holmeier, tak ji udělím slovo. Bez prodlení. Tato věc již byla řešena několikrát. Není to příliš drahé pro EPP, pokud jde o počet bodů? Nestálo vás to příliš bodů? Jistě nás, nám to objasníte. Jde o zřízení systému vstupu a výstupu pro registraci údajů. Já tady vítám paní Holmajer, prosím, abyste se posadila. A jak se zdá, tak paní Holmajer strávila velmi příjemnou dovolenou. Jsem si jist, že byla příliš krátká. Máte slovo, paní Holmajer. Děkuji, pane předsedo. Tady jde o stanovisko na téma eh, systémy vstupu a výstupu. Toto výbor pro rozpočet předá eh, výboru eh, pro výboru Libe. A pokud jde o tento systém, tak je tady pro nás jedna zásadní otázka, stejná, kterou jsme měli i u systému SIS tam náklady velmi narostly, velmi prudce, a to proto, že tehdy jsme se dohodli na nějakém systému, aniž bychom věděli, co od něj očekáváme, aniž bychom si vytvořili nějaký konkrétní harmonogram, aniž bychom s členskými státy dohodli konkrétní postup, eh, nebo aniž bychom ho zrealizovali. A to z desetinásobilo tyto náklady. A všichni, eh, kdo tady tehdy byli, vědí, že jsme s tím měli obrovské problémy, protože docházelo k nejrůznějším technickým problémům s členskými státy, docházelo k rozporům uvnitř členských států, ale i na komisi, protože tam za to zodpovídali různá generální ředitelství a vše narostlo do obrovských těch eh, problémů. A proto jsem se chtěla za výbor rozpočet zasadit o to, aby to celé bylo velmi cílené, což znamená, musíme vyjasnit technické požadavky s těmi členskými státy, které které již mají takový systém. 11 členských států již disponuje takovým systémem, takže musíme předem si ujasnit, jaké mají technické vybavení, jaké jsou tam obsahy, rozhraní a to vše musí být technicky kompatibilní, tak abychom vůbec mohli vytvořit společný systém. A potom se musíme zamyslet nad tím, co uděláme v těch členských státech, které ještě nemají takový systém. E, jaký systém, za jakých předpokladů má vzniknout v těchto členských státech a jak těch 28 e, členských e, systémů vlastně sladíme do jednoho jednotného systému. Já jsem si všimla, že není naplánován žádný mechanismus pro případ, kdy žádný, některý členský stát nebude mít dostatek personálu, tedy expertů nebo finančních prostředků. Znamená to, že potom to vše bude váznout na jednom členském státu, který nebude schopen to implementovat. A Eh, bude to potom problém i pro těch 27 ostatních členských států. S tím jsme nepočítali, nemáme eh, na to připravené žádné řešení a já si myslím, že je nezbytné, abychom takové řešení připravili. Když například Řecko eh, řekne, že to finančně nezvládne, znamená to, že potom nebude systém v Řecku a jak to, jak to bude Eh, řešeno z toho našeho pohledu, kdy říkáme, nechceme, aby tam vznikaly eh, dluhy a tak dále. My tady zkrátka musíme nastavit nějaký mechanismus, aby to celé mělo hlavu a patu eh, po finanční stránce, po personální a tak dále. Měli bychom zabránit mnoha nákladům a proto musíme vědět, co chceme dělat ještě předtím, než to celé spustíme. A až to spustíme, tak ty věci musí být nadefinovány tak, aby to rozpočtově opravdu bylo neprůstřelné Eh, není možné, aby se to sesypalo, protože jsme naplánovali ABC, ale ten zbytek eh, jsme jaksi opomenuli. Dále musíme komisi vyzvat k tomu, protože ono finančně je to podloženo zatím jenom přibližně a vlastně úplně Eh, konkrétně nevíme, co, jaké finanční náklady vzniknou eh, v členských státech a jinde, tak bych chtěla apelovat na to, abychom si nejprve, aby nám dali jasný přehled o finančních nákladech pro implementaci a vytvoření toho systému, ale potom i dlouhodobě pokud jde o údržbu systému a obnovu toho systému, co by to finančně představovalo. Ono tam to sice přibližně v těch tabulkách je, ale my víme, že do tabulky je možné napsat v podstatě cokoliv a proto si myslím, že je potřeba udělat eh, technické a finanční hodnocení velmi pečlivé, abychom mohli zhodnotit, co to bude mít eh, za dopady na rozpočet. To jsou nejdůležitější věci, pokud jde o finanční dopady tohoto systému. Děkuji. Merci, madame le rapporteur. Děkuji, paní zpravodajko. Pan Depre? Děkuji, pane předsedo. No, v okamžiku, kdy se eh, diskutovalo o tom, zda podpořit tuto argumentaci naší kolegyně, ehm, to mě vyvolává otázku ještě eh, jinou. Eh, vytvořit takovýto systém je vytvoření systému, který by umožnil vědět, kteří zahraniční příslušníci vstoupili na, do prostoru Schengenu a kteří naopak z něj již odešli. Jinak by to nemělo smysl. S výjimkou toho, když budou tyto údaje eh, s, propojené i s jinými bezpečnostními údaji. A já se ptám, zda v projektu, který se nám předkládá, se definují nějaká propojení a výměny informací mezi novým systémem a například SIS eh, nebo nějakou databází v Eurodaku protože nebude-li to propojeno, tak to nedává moc smysl. Když eh, budete vědět, kdo vstoupil a kdo odešel, ale nemáte to propojeno s něčím jiným, pak to nemá velkého smyslu. Eh, možná to může odpovědět i komise. Stám se tedy, zda tento systém bude propojen s jinými databázemi a pokud ano, s jakými databázemi a za jakým účelem. Případně paní Holmajer na to může odpovědět, to budu velmi rád. A pokud ne, tak se obracím na komisi. Na komisi. A no, paní Holmajer může odpovědět, ale než jí dám slovo, dávám ještě slovo paní Kaparjalo.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 ustanovení 2013 eh, o monitorování vstupu a výstupu eh, z a do Evropské unie. Je to nesmírně důležité, zejména v současné době. Evropská unie potřebuje inteligentní a efektivní a integrované hranice. Počet osob překračujících naše hranice narůstá a úřady, imigrační orgány v současné době pracují eh, eh, s velmi obyčejným eh, instrumentáriem. Viděli jsme to na naší cestě do Lampedusy. Jinými slovy, stávající hraniční eh, postupy jsou neefektivní, neadekvátné, neadekvátní a náchylné k chybám. A proto je eh, zcela zásadní vést tuto diskusi a vést také eh, přistoupit k přeskumu šengenského aký, abychom jej zlepšili. A právě toto je důležitý příspěvek. S tou okolností Bulharsko a Rumunsko naplnili veškerá kritéria k přistoupení k Schengen Schengenu a potřebujeme silný šengenský systém za účasti všech členských států. V posledních letech jsme zaznamenali politický a bezpečnostní kontext, který se zásadně liší od minulého. Máme zde eh, určitý zásadní bezpečnostní, bezpečnostní paradigma. Potřebujeme tedy skutečně seriózní přeshraniční, ehm, hraniční eh, postupy, abychom ubránili Evropskou unii před zločinem. Potřebujeme integrovaný, centralizovaný systém, který je vzájemně propojený a současně jednoduchý. Evropská unie také musí zaručit, že budou k dispozici mechanismy na ochranu základních práv cestujících, to znamená osobní údaje a e, soukromí jednotlivců. Za situace, v níž se dnes ocitáme, potřebujeme celoevropské evropská řešení. Nechceme mít tady slátaninu nejrůznějších řešení. Naše vnější hranice musí být bezpečné a my potřebujeme integrovaný rámec, v němž se budou lidé cítit bezpeční a Evropská unie eh, se nemusí eh, eh, izolovat, opevňovat, vytáhnout padací mosty a nikoho nepouštět dovnitř. Děkuji. Ještě někdo se hlásí? Eh, také já bych rád položil otázku paní Holmajer. Máme záruku, že všechny členské státy šengenského prostoru budou aplikovat stejné zadávací podmínky pro vytvoření svých eh, re- registrů, eh, abychom se vyhnuli také nějakým problémům propojení systému a je to spojeno i s, propojeno i e, s souborem údajů o e, uprchlících. Když jsme například loni byli na Sicílii, tak jsme viděli, že doblenský systém už vlastně nefunguje. Prostě někdo se zaregistruje, někdo se nezaregistruje Eh, někteří eh, migranti se nechtějí zaregistrovat, protože nechtějí zůstat v Itálii, přestože je to tak krásná země. No, tak to nemůžeme pokračovat, protože vlastně se spochybní celá konstrukce. Přijímání uprchlíků Eh, bude-li probíhat v každé zemi jinak, tak to bude velmi problematické. Vše musí být v souladu. Eh, jen tak to bude učené. A to jistě evropští občané chápou. To bude veřejné mínění na naší straně. No, dávám slovo paní Holmajer, aby odpověděla na otázky. Děkuji vám, pane předsedo. Nejdříve k otázce, zdali existuje povinnost registrace pro všechny členské státy. Ta již existuje pouze eh, implementace eh, drhla. Eh, například Itálie nebo jiné země se toho nedržely a z toho důvodu pak došlo také k zahájení řízení pro porušení smlouvy, ale i v rámci Evropské unie jsou ještě další země, které nebyly na hranicích, ať už Rakousko, částečně Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Německo, nejrůznější země, Francie, které se zcela nedrželi Eurodaku. Eh, a to z nejrůznějších důvodů. Vždy eh, se zadáním eh, nebo se zámínkou, že uprchlíci se nechtějí nechat registrovat. Já mám dojem, že jsme tady ještě nedospěli k jednotné strategii, ale vůle registrovat uprchlíky narůstá, protože představa, že eh, tisíce z nich eh, neregistrovaně projíždí Evropou, je bezpečnostní implikace a druhá věc je rozpočet, protože i počet těch, kteří eh, sklouzávají do kriminality a pak z toho již nevybředávají, zejména nezletilí, kteří jsou takto zneužíváni organizovaným zločinem, ať už se jedná o nucenou prostituci nebo nejrůznější jiné druhy zločinu, to znamená krádeže a tak dále. Ti lidé se pak už nemohou obrátit na policejní orgány, protože mají strach, že budou potenciálně identifikováni jako eh, tedy prvotně neregistrovaní a nebudou vlastně eh, zaneseni do žádného správního systému. A to je eh, vlastně určitý ďábelský koloběh, který, který je nutno prorazit. Ta neregistrace to není vlastně přátelství vůči lidem, ale naopak je to nebezpečí pro lidi, protože ti lidé pak jsou anonymní, nemohou se na nikoho obrátit, zdržují vytvářují se nelegálně a e, samozřejmě vyvstává z toho obrovské množství potíží právě pro tyto lidi. Někdy vlastně mm, to běží v Evropské unii pod nesprávně chápanou e, liberálností, e, ale pouze to zvyšuje potíže a tato povinnost by měla platit pro všechny členské státy a proto v návrhu stanoviska kladu velký důraz na to, aby skutečně ve všech 28 členských státech to bylo současně pro prováděno a vyžadují i mechanismus. Eh, když vynaložíme peníze, tak to má smysl pouze, když všech 28 eh, členských států to budou jednotně provádět, protože když máme eh, tři nebo osm, kteří to provádět nebudou, tak to skutečně nemá smysl a ti ostatní, kteří to provádějí, um, to dělají potom zbytečně. Takže buď ten systém bude fungovat jednotně, nebo vůbec ne. A to je něco, co jsem se poučila i z Eurodaku. Dále nám námitka pana Žera Depre je velmi eh, odůvodněná. Souvisí to i s interoperabilitou. Komise chce vytvořit interoperabilitu, ale my často eh, nechápeme ani správně pojem ochrany dat. Eh, ochrana dat neznamená, že vyslovím určitý, určité obecné podezření vůči osobě, která překračuje hranice jestliže ale současně mohu kontrolovat, zda je zanesena do jiného systému, eh, když například nějaké databáze osob s potenciálním rizikem tuto osobu najdu, tak ji musím zadržet na hranicích, ale někdy eh, se setkáváme s námitkou, že vůči těmto osobám vznášíme takový obecný, eh, obecné podezření, ale to není pravda. My přece musíme eh, prověřovat eh, každého, jinak bychom nemohli kontrolovat ani naše občany, například řidiče na požití alkoholu. Ne každý řidič požil alkohol, ale můžeme kontrolovat každého, jinak bychom museli kontrolovat pouze ty, u kterých víme jasně, že alkohol požili nebyli, ale jak to máme předem vědět. Takže z tohoto důvodu považuji interoperabilitu eh, všech databází za nezbytný předpoklad toho, aby ti, kteří chtějí eh, vjet a projíždět Evropskou unii jako pachatele, byli zadrženi na hranici eh, a normální cestující byli minimálně omezováni, protože budeme mít dobrý funkční systém, ať už rozpoznávání tváří a tak dále, který eh, jim umožní projíždět rychle bez zdržení těm nevinným. Takže to jsou základní pravidla toho systému, který bychom chtěli eh, zrealizovat a eh, ráda bych slyšela od komise, jak to vidí s tou interoperabilitou systému i z hlediska časového. A pokud jde o kolegyni z, od socialistů a demokratů, ten systém vstupu a výstupu vlastně nesouvisí přímo s se šengenským kódem a přistoupením Bulharska a Rumunska, ale parlament zaujal už jasnou pozici. Budou-li, eh, budou-li eh, kritéria splněna, tak eh, ať mm, samozřejmě Bulharsko-Rumunsko přistoupí. Ale tuto otázku bohužel na základě tohoto právního eh, ustanovení nemůžeme zajistit. Pouze považuji za nezbytné, aby všechny členské státy, ať už v Schengenu nebo mimo, se podíleli na takovémto systému, protože by to mělo platit nejenom pro šengenské státy, ale pro všechny, aby měli systém vstupu a výstupu. Pouze pak bude ten celý systém stoprocentně solidní a spolehlivý. Takže tomto souhlasím. Ještě dáme slovo e, komise. E, také budeme hovořit o otázce tedy nezletilých bez doprovodu. Ano, to je velice složitá otázka, protože někteří prohlašují, že jsou nezletilí, ale přitom nezletilí nejsou. Jsou tady lživé e, údaje poskytované a to všechno stěžuje celou situaci. Čili Evropa potřebuje mít nástroje na řešení problémů a Eh, aby se vyřešilo takovéto vlastně obchodování s lidma. Eh, pan eh, Freza bude hovořit jménem komise. Čili o všech těch otázkách propojení, jednotné zadávací podmínky pro všechny země a další otázky, které zazněly. Eh, eh, eh, děkuji, pane předsedo. Já nemám všechny údaje, abych mohl odpovědět na otázky, které tady zazněly ze strany pana Depre. A já navrhuji, aby se ty odpovědi mohly poskytnout písemně a aby se o ně pak ve vašem výboru jste se o ně podělili. Takže všechny ty odpovědi, které mohou poskytnout mi další kolegové, můžeme poskytnout písemně. Ano, děkuji. Děkuji, paní Holmajer. Takže pro dnešek to ukončíme. Eh, slyšeli jsme zástupce komise, který eh, nám řekl, že nemá teď všechny eh, odpovědi na tyto otázky a že tedy je panu Deprezovi pošle písemně v nejbližších dnech. Tady eh, datum k předkládání pozměňovacích návrhů je 15. září eh, ve 12 hodin. Nebo jsem se spletl? Promiňte, promiňte, já jsem se tady spletl. Om, omluvte mě. Dnes proběhla první výměna eh, názorů. Koncem září, myslím, že 26. nebo 29. bude předložen návrh textu a pozměňovací návrhy tedy budou do 13. října 12 hodin. Jestliže nikdo nežádá o slovo, tak eh, můžeme přerušit eh, naše dopolední, naše, naše jednání, eh, končíme dopolední zasedání a budeme pokračovat v 15 hodin odpoledne.